protože poté se to předá komisi, tak aby se komise mohla vyjádřit k tomu, jakým způsobem tyto naše myšlenky vnímají, zda je to proveditelné, jaký bude právní základ a tak dále, abychom měli takový ten první pocit z toho, jak tyto pilotní projekty a přípravné akce by mohly vypadat. Čili to jsem vám chtěla poskytnout tento konkrétní toto datum, tak abyste věděli, že musíte připravit všechny tyto návrhy před tímto datem a vím, že váš výbor byl aktivní ve využívání těchto možností v rámci pilotních projektů i přípravných akcí. Děkuji za slovo. Děkuji vám, paní Jensen. A nyní dostává slovo kolegyně Jutta Hauk. Děkuji. Ano, každé slovo, které zde Anne Jensen řekla, mohu jedině potrhnout, je to zcela jasné. Komise samozřejmě nemůže na, pracovat na základě těch čísel, která dala dohromady 8. únoru Evropská rada. Ale nemůže pracovat také na základě návrhu komise a nemůže také pracovat s návrhem našeho výboru Šure, což by se nám líbilo nejvíce. Možná, že komise bude muset udělat to, co se udělat musí, když nemáme víceletý rámec, to znamená, když nedojde ke schodě mezi parlamentem a radou, komise pak musí pracovat eh, s těmi stropy těch třináctin a eh, potom prostě nadále musí eh, vytvářet náš rozpočet, ale doufám, že to tedy do, konce, do poloviny května nějak stihne. Co se týče výboru Envy a toho, co nám leží velmi na srdci. V loňském roce našeho jsme nyní v posledním roce našeho aktuálního víceletého finančního rámce a našich dvou programů. Akčního programu pro zdraví a programu pro životní prostředí LIFE. A samozřejmě si přejeme, abychom na konci roku měli rozpočet, který nám umožní, abychom také v příštím roce mohli provádět ty platby, ke kterým jsme se nyní zavázali. To znamená, že všechny ty projekty, k nimž jsme se zavázali, že tedy tyto závazky opravdu a pro, projekty, ke kterým jsme se zavázali, bude možné realizovat. To platí jak pro program LIFE, tak pro akční program pro zdraví. A já jsem pevně přesvědčená o tom, že v průběhu tohoto roku e, se budou dít ještě další závazky, takže potřebujeme, abychom měli k dispozici příslušné prostředky, pilotní projekty a přípravné opatření. Kolegyně a kolegové už eh, obdrželi od Emílie, a za to jí děkuji, přehled takové mezitímní zprávy komise o tom, a o tom, co Ann Jensen vypracovala se zpravodajem pro letošek za pracovní dokument. Kolegyně a kolegové z výboru, mohu vás jedině vyzvat, prosím, přesně se na to podívejte a zaměřme se na to, aby započaté pilotní projekty a projekty, které dobře probíhají, aby byly, byly vybaveny náležitými prostředky to bude lep, mnohem lepší, když zde budeme držet konsekventně, důsledně naší linii, než když budeme vymýšlet x nových věcí, které budou znamenat spoustu práce, ale nakonec vůbec nebude možné je realizovat. Všechny kolegyně a všichni kolegové vědí, že pro realizaci pilotních eh, projektů a opatření musí být v úzkém kontaktu také s příslušnými místy komise. A nemusím nikomu říkat, že v roce 2014, pokud tam jsou nějaké nové projekty, které mají naběhnout, tak budeme v roce 2014 pracovat možná do Velikonoc nebo krátce po Velikonocích a potom e, vlastně ta věc bude pro parlament v současné podobě vyřízená, protože pak bude eh, předvolební kampaň, volby a potom bude nový parlament. Takže já bych rozhodně byla proto, abychom ty peníze, které máme k dispozici nyní, poslali do těch projektů, které už jsou zavě- zavedené, zaběhané a kde bychom mohli ještě posílit určitý důraz. Naše agentury, je jich pět. Ano, Situace je taková, jak líčila An. Je velice důležité, aby tyto agentury byly schopné pracovat s eh, prostředky, které jsou k dispozici a to tak, že budou plnit úkoly, které my jim zadáváme. Protože k ničemu to nepovede, když eh, z úsporných opatřeních eh, jim seškrtáme neustále rozpočet a oni nakonec už nejsou schopni nám dodávat to, co my od nich čekáme. Víme, že komise koncem roku 2011 se zavázala, že 5 personálu celkově sníží. Zavázala se tedy k celkovému snížení 5 zaměstnanců a týká se to i agentur. Takže postupně každý rok se má snižovat stavy o 1%. A pro ty malé agentury už je to velká rána a u těch větších tam je to otázka, když jim dáváme další nové úkoly, jestli je zvládnou. Ale co vůbec není možné, je to, co jsem viděla, je to dopis komise, kde komise říká, musí se snižovat a mnohem drastičtěji než nyní. A když se na té jedné straně bude snižovat, tak když vezmete celkovou částku pro všechny agentury, tak jiným je možné přidat. No to určitě. To je jako kdybychom my řekli, že například generální ředitelství pro životní prostředí dostane méně peněz a dáme více na DG admin třeba. No to je snad výsměch, to přece takto nejde. Komise se vždy bránila tomu, aby vznikla zvláštní kategorie pro všechny agentury a přála si, aby agentury, které jsou také součástí evropské administrativy, tak ty komise vždy nechtěla mít v kategorii 5, ale v těch jednotlivých kategoriích, tam kam patří. A potom eh, jmenovala takzvaná partnerská DG. A teď přece nemůžeme udělat to, že jedné agentuře něco vezmeme, abychom přidali nějaké jiné. A naopak. A podle mého názoru to je postup, který vůbec není pokrytý komisí a je to vlastně nelegální postup. A pokud kritizujeme radu, že postupuje ilegálně, tak v tomto duchu kritizuji i komisi. Je tu spousta práce a komisař eh, Levandovský a Ševčovič ještě ode mě dopis nedostali, ale já jim napíšu a bude to e, tak drsné jako to, co jsem zde právě přednesla. Tak jenom vás na to chci připravit, že toto se nemůžeme nechat líbit a bude rušno. Děkuji tě, Hauk, můžu to jedině potvrdit, protože i na různých cestách delegací jsem se účastnil a navštívil jsem agentury, byl jsem kontaktní osobou a my vždy legislativní cestou, žádáme čím dám tím více úkolů pro agentury a nemůžeme prostě to poušálně oholit a říct si tak a teď ušetříte 5%, protože tam jsou výkyvy. A když už se šetří, tak by komise měla zvážit, jak vypadá příjmová stránka. A například poplatkový řád agentur by měl být také náležitě upraven. Tak, že možná nebudeme muset nalévat tolik peněz do agentur, ale komise by měla eh, zvážit, jak to vypadá s příjmovou stránkou, být kreativnější, pohlednout si, jak to vypadá jinde ve světě, anebo i také ve vnitrostátních agenturách, které jsou financovány také prostřednictvím poplatků. Takže ve věci agentur jsem spíše rozhněván nad nešikovným přístupem k ním, protože těch 5% nemůžeme jen tak paušálně přenést na agentury, protože tím je připravíme o jejich práce schopnost. A není to dobrá cesta, protože tady není cyklus, eh, je to vždycky ve vlnách, kdy je potřeba eh, personál, ale také ve vlnách se dějí ty výdaje agentur. Hlásí se někdo další o slovo? Paní Grostet? A pan Fernández. Vážený pane předsedo, Velice stručně, já samozřejmě plně podporuji paní Haug, naši zpravodajku. Ráda bych řekla, že souhlasím se vším, co právě řekla kolegyně. Několik z nás navštívilo Londýn, tam jsme dva dny pracovali v rámci Evropské agentury pro léčiva. A máme pocit, že je zde téměř taková rivalita mezi agenturami, které jsme chtěli vytvořit. V podstatě tě žádala komise, podporoval to parlament samozřejmě. A je zde najednou taková ta rivalita mezi agenturami a generálními ředitelstvími Evropské komise určitá rivalita na jedné straně právnici, na druhé straně vědci a to je opravdu zásadní a to je smutné. To je opravdu šílené, protože pak jsou ta rozhodnutí opravdu neskutečná, my je nemůžeme podpořit zde v parlamentu. Musíme být nesmírně bdělí, musíme zajistit rozpočet pro tyto agentury, od kterých požadujeme čím dál tím více práce a proto musíme zůstat na její straně, protože to, co se děje na úrovni Evropské komise, to si myslím, že skutečně je tížné akce akceptovat. Děkuji a nyní se hlásí kolega Bokroš. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hm, je zajímavé se podívat na to, jak se, co se děje kolem Kypru. Plán A selhal a žádný plán B nemáme. Já si myslím, že to je velice důležité pro MFF a zároveň pro rozpočet v příštím roce, protože my prostě musíme mít plán B. Pokud teda řekněme v květnu, červnu, září nebudeme mít žádný víceletý plán, proto se ptám An, jaký scénář je připraven pro takovou situaci. Řekněme, že nedojde k žádnému kompromisu mezi Evropskou radou a parlamentem ohledně víceletého finančního rámce. V tom případě prostě nebudeme moci jen tak pokračovat, jako kdybychom o 12 měsíců prodlužili, prodloužili ten náš rozpočet. Ano, asi taková možnost v rámci víceletého finančního rámce tam je, ale je opravdu smutné, že finanční krize má negativní dopad na kvalitu našich institucí a nepřináší příležitosti pro naše instituce proto, aby zlepšili svou práci, protože to, co v krizové situaci, v podstatě krizové situaci musíme mít lepší vyhlídky a lepším způsobem prognozovat do budoucna. Proto bych rád slyšel, jak je plán B. No, pane kolego, já si myslím, že budeme nadále práce schopní, i když nebudeme mít víceletý finanční rámec, protože, jak zde zaznělo, budeme prostě pracovat s tím starým rozpočtem dále. A možná v rámci diskuse o institucích bychom se měli podívat na vnitrostátní parlamenty. Nemáme vlastní příjmy, ale parlament se usnesl, že se zadlužíme a to přece není možné, protože ti, kdo realizují opatření, nevím, jestli je to ve vaší zemi také, tak musí čekat čínel déle na to, než obdrží peníze. Takže my před sebou tlačíme takovou velkou vlnu a právě proto bylo správné, jak se parlament minulý týden rozhodl, že eh, zastavíme tuto nelegální situaci a jasně řekneme, že tak toto nejde. Vždyť potom uslyšíme všechny ty stížnosti, přijdou k nám eh, lidé a říkají, trví to, trvá to strašně dlouho, než dostaneme peníze na, z těch evropských projektů, které jsme dávno zrealizovali. Mně to také chvíli trvalo, proč tomu tak je, já vůbec nejsem odborníkem na rozpočet a už se zase uklidním, ale přece jenom se mě to emocionálně dosti dotklo, tato diskuse. Takže nyní dám slovo paní Jensen, naší hlavní zpravodajce. Yes, thank you and uh, thank you. Ano, děkuji. A děkuji za připomínky Juty, paní Grosted i vás. Pan Bokroš, vaše otázka. Pokud nebudeme mít dohodu, prostě bude dohoda v jiné oblasti, protože budeme mít dohodu pro právní základ, pro MFF jakmile bude mít pro právní základ ne MFF, tak to bude ten strop z roku 2013, čili nebude to až tak prostě odlišné od té dohody hlav státu pro rok 2014 ten rozdíl nebude nějaký zásadní. Ano, bude to znamenat méně pro kategorii 1a, výzkum, infrastruktura, investice do této oblasti a jiných oblastí, které samozřejmě pro váš výbor jsou nesmírně důležité. To ano. Všichni se ovšem snažíme o nalezení řešení a my chceme zahájit pozitivní jednání, nalézt řešení. Doufáme, že se nám to povede. Budeme-li potřebovat plán B, nikdy prostě nemůžete udělat vůbec plán A Mm, než zjistíte, jak je nesmírně obtížné to, když nebudete mít plán B v té situaci. Čili to je jedna věc. Druhá věc, agentury. Musíme skutečně zajistit to, že agentury, které jsou pro nás zásadní, mohou fungovat kvalitně, dostanou dostatečné finanční prostředky. Samozřejmě, že se na tom dá ušetřit. Ovšem problém je v tom, že šéfové stát států se rozhodli, jak to bude vypadat u těch agentur, která budou, kde budou síla, sídla těch agentur. A v podstatě nikdy nemůžeme, eh, tyto země se nechtějí znát těchto sídel a proto nemůžeme ty agentury spojovat, ty, kde by to šlo. Já prostě si to vůbec nedovedu představit, že by nějakému spojení těchto agentur mohlo dojít, protože prostě každá ta agentura má určité, určité jasné odpovědnosti, jasné pravomoce Ovšem u starých agentur, mm, řekněme, to vypadá jinak než u nových. Můžeme zvažovat, jak to vypadalo, jak to vypadá, pokud jde o jejich užitečnost. Ovšem je to obtížné, protože se na tom dohodli hlavy vlád a státu. A nyní paní Grostet. Ta rivalita mezi agenturami a komisí, do jisté míry to tam vždycky bude a proto parlament musí zajistit to, aby agentury, které mají určité úkoly, mají rovněž eh, schopnost provádět tyto úkoly a cíle. Proto je samozřejmě důležité, abychom byli bdělí. Těším se na další spolupráci s vaším výborem, postupně, jak budeme již znát více a budeme vědět, jak to bude, budeme mít jasnější představu. Děkuji. Jutta Hauk na závěr, prosím. Děkuji. Samozřejmě, myslím, že všichni podporujeme tu pevnou vůli našeho vyjednávacího týmu, do něhož také Ann patří, ne jako hlavní zpravodajka pro rok 2014 teď, ale ve funkci eh, spoluzpravodajky pro vlastní zdroje, tak eh, jistě podporujeme tu pevnou vůli vytvořit takový kompromis s radou, abychom měli tady ten kompromis k víceletému finančnímu rámci pro to příští období. Na druhou stranu se nesmíme nechat eh, vyděsit tím, že možná ke schodě nedojde, protože je jasně řečeno, stanoveno, co se pak stane, už jsem to říkala, An to říkala také, ještě to zopakuji. My pak pracujeme s těmi horními limity, které už jsme stanovili v roce 2005. Jsou to ty horní limity pro rok 2013. Nepracujeme s reálným rozpočtem 2013, ale těmi horními stropy z interinstitucionální dohody a těmi stropy, které tam jsou uvedené. Takže to je ten rámec, v rámci něhož můžeme vydávat peníze. Protože ve smlouvě je jasně řečeno, že veškeré Věci, které byly dohodnuty předtím, zůstanou zachovány. Zůstane zachován rozpočtový rámec a veškerá organizace spolupráce mezi radou a parlamentem zůstává také tak, jak tomu bylo v minulosti dohodnuto. Co se týče víceletých programů, my zde máme ten akční program pro zdraví a program LIFE. Tak Samozřejmě můžeme s těmi příslušnými radami ministrů, i když nemáme roční rámec, tak pokud oni mají politickou vůli, tak můžeme naše víceleté programy stanovit. Pro, samozřejmě nikde není napsáno ve smlouvě, že článek 174 a další a následující, tam je něco řečeno k víceletým programům, že se má popsat jejich obsah, že se má stanovit, jak dlouho poběží a podobně, ale vůbec nic to neříká k tomu, že by bylo nezbytně nutné mít víceletý finanční rámec. Když kolegyně a kolegové řeknou, a jak pak to má fungovat, tak se podívejme na jednotlivé země. I tam probíhá kontinuální politika, každý rok zas a znovu a také podpora politických věcí a podpora projektů, aniž by někde v našich 27 státech byl nějaký víceletý finanční rámec. Prostě tam panuje kontinuita politiky. A u nás tomu není jinak. U nás v našem rozpočtu také panuje kontinuita politiky, to, že někdy měníme pravidla, když chceme spustit víceleté programy, to je jedna věc, ale klidně můžeme spustit i bez toho, a než bychom měli víceletý finanční rámec. Takže nemusíme se bát. To je vlastně ta hlavní myšlenka, kterou vám zde chci říci. Jde to i bez toho. Ale samozřejmě, kdybychom to měli, bylo by to hezčí. Děkuji. A tím jsme se dostali na konec naší rozpravy a dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu a to jsou F-plyny, kde je zpravodajem Bas Eichhout, který nás uvede do dané problematiky. Basi, máš slovo. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat eh, všem, že jste se dnes dostavili. abychom projednali toto důležité téma. Možná to trošku zní technicky, když říkám, že budeme hovořit o takzvaných F-plynech, ale chci říci, že to je vlastně velice dobrý příklad toho, jak usilujeme o zelenou ekonomiku. Co se týče těchto fluorovaných plynů, to jsou plyny, které mají velký, vysoký potenciál globálního oteplování. A samozřejmě, že zde bude celá řada firm, které se budou stěžovat, že určitě zbankrotují, když zde budou nová pravidla, ale zároveň zde jsou také eh, firmy, které žádají o silnější regulaci a to jsou firmy, které už začaly před desítkami let investovat do různých alternativních eh, systémů a teď si musíme zamyslet nad tím, jak to všechno upravit na té politické rovině. Čili nejprve, co, se, co to vlastně jsou ty fluorované plyny? Jsou to plyny, které mají vysoký, obrovský potenciál globálního oteplování a někdy až 20 tisíckrát vyšší než CO2. Celkově ty emise jsou nižší, nicméně každá ta molekula fluorovaných plynů má mnohem větší dopad než molekula CO2. Další věcí je to, že trvá, eh, že všechny ty ledničky, klimatizace, to jsou všechno spotřebiče, které mají dlouhou životnost, někdy až 50 let. To znamená, že všechno, na čem se rozhodneme, bude mít dlouhodobé dopady. A také došlo k navýšení emisů, emisí právě u fluorovaných plynů, zejména v různých eh, klimatizacích. Od roku 1990 se eh, ten, to množství emisí fluorovaných plynů navýšilo o 60% a dokonce se ještě očekává, že právě kvůli klimatizacím se e, ty emise ještě navýší. Čili má to velký dopad na klimatickou změnu a pokud se podíváme na cestovní mapu Evropské komise, tak si můžeme uvědomit, že relativní význam těch fluorovaných skleníkových plynů se v budoucnosti ještě zvýší, pokud se tohoto tématu řádně nechopíme. A právě proto e, zde dnes je tato diskuse. Dovolte mi nejprve zdůraznit jednu věc. Když hovoříme o fluorovaných skleníkových plynech, můžeme si uvědomit, že je zde celá řada firm a jsou jak uvnitř EU, tak i mimo Evropskou unii. A musíme ještě zdůraznit, že e, pokud zde bude přísné nařízení, tak to bude dobré pro vnitrostátní podniky, pardon, pro evropské podniky a těmi si myslí zejména malé a střední podniky. A všechny ty firmy, které eh, si stěžují na tuto novou regulaci, jsou americké firmy a japonské firmy, které do Evropské unie dováží. My zde chceme, aby v Evropské unii se vlastně více podpořily alternativy, které už zde existují a které se velice často vyvíjí právě v malých a středních podnicích Evropské unie a my je vlastně podpoříme tím, pokud ta naše regulace bude přísná. Co se týče návrhu komise, jak eh, je zvykem, tak komise se snaží o určitý kompromis uvnitř komise. Čili je zde celá řada věcí, které jsou v tom konečném oficiálním návrhu, ale my jsme viděli různé takové eh, ty prvotní neoficiální verze a ty byly na jedné straně mnohem více ambicioznější, na druhé straně mnohem méně ambicioznější. Takže já, co bych zpravodaj, bych eh, chtěl nakonec eh, opravit takovéto celkové naředění toho návrhu, ke kterému došlo v komisi v těch posledních měsících. A chtěl bych se opět vrátit k tomu ambicioznějšímu cílu a z toho důvodu eh, jsem také připravil eh, tento návrh v tomto smyslu. Pokud chcete být, pokud bych byl ekologický politik, pokud bych byl zelený politik pouze za zelené, tak bych byl ještě ambicioznější, nicméně já zde vystupuji za celý Evropský parlament a jsem tedy eh, rozumný v tom, nakolik mám ty ambice nastavit, aby to bylo dosažitelné. Musíme zaručit, že to, co zde eh, nyní stanovíme, bude nakonec stimulovat malé a střední podniky že to bude podporovat inovace. Dovolte mi zmínit třeba jednu takovou alternativu, která už je dnes uh, Eh, dostupná v klimatizacích nebo v chladničkách, je to CO2, oxid uhličitý. Víme, že CO2 je také skleníkový plyn, ale pokud to porovnáme s těmi fluorovanými skleníkovými plyny, tak ten dopad je mnohem menší. A už dnes je zde mnoho výrobců, kteří využívají CO2 co by alternativu. Tito výrobci už jsou na trhu, poměrně rychle expandují, ale také vlastně i na tomto nařízení bude záležet, jak to s nimi bude dál, jak eh, budou moci dále expandovat. Čili my, jsme, my zde vlastně nakonec navrhujeme rozšíření zákazů v těch oborech, kde už existují alternativy. Komise chce všechno pomalu snižovat a v některých sektorech chce uvalit zákaz. Pokud zde máme celkové množství F plynů, tak pokud budete postupně snižovat ty uh, limity, tak dojde v celé Evropské unii opravdu ke snížení těch F-plynů. Ale je důležité, že pokud jste existují alternativy, tak aby nedocházelo k obcházení těchto limitů. Takže si myslím, že eh, je důležité zabránit tomu, abyste nebyli pro, eh, problémy pro ty sektory, které nabízejí alternativy. Pokud se přečtete můj návrh, tak eh, pochopíte, že navrhuji například zákaz na eh, chlazení, na stacionární klimatizace a stacionární chlazení. Tady to určitě nebylo nějak složité se k tomu dopracovat. Měli jsme, eh, setkali jsme se s některými odborníky, kteří nám doporučili, také se těch schůzek zúčastnili i stínoví zpravodajové, kterým bych chtěli ještě jednou také poděkovat za to, že se účastnili těchto schůzek a také, že je částečně organizovali. No a co se týče toho chlazení, tak tam se odborníci vyjádřili naprosto jasně a řekli, že ten návrh by rozhodně měl být podpořen, že by měl být ještě obohacen a zpřísněn. Co se týče klimatizace, tak tam byly trošku větší problémy a rovněž se to odrazilo v mém návrhu. Zaměřil jsem se hlavně na ty stacionární klimatizační systémy a zde rovněž ještě je e, určitá flexibilita. Opět jsme vycházeli z různých vědeckých e, studií, z vědeckých prací a také z vědeckých slyšení odborníků. Dále ještě eh, navrhuji to, aby ta křivka, která klesá, klesala ještě příkřeji. Myslím si, že se nám to eh, může podařit, protože už zde existují zákazy v oblasti chlazení, v oblasti klimatizace, ale pak zde také navrhuji, nebo pak je zde také zákaz provádět servis a údržbu. Podle návrhu komise je to tak, že po roce, po roce 2020 už nebude eh, možné právě provádět servis, eh, který se týká těchto eh, spotřebitelů, které obsahují F-plyny. Ale komise si vlastně neuvědomila, jaký ten eh, zákaz provádět servis bude mít dopad, protože ten zákaz provádět servis se tam do toho návrhu dostal až později, než tam zavedli tu křivku, jak to má všechno klesat. Pokud chcete Eh, zakázat, pokud chcete zakázat ten servis, tak si myslím, že nakonec můžete být přece ambicioznější v tom, jaké máte cíle na pokles. A domnívám se, že také pokud ty všechny lhuty trošku zkrátíme, tak rovněž nám to pomůže v tom, abychom rychle dosáhli těch cílů. Také jsem se pokusil začlenit ten princip znečišťovatel platí. Co to znamená? My měníme návrh komise, komise navrhla kvóty, ale my bychom chtěli ještě uvalit na ty udělené kvóty eh, poplatek. To znamená, že vlastně bude zde poplatek, co se týče těch kvót na fluorované skleníkové plyny. A my se domníváme, že to rovněž pomůže implementovat toto nařízení i do zemí, kde by to jinak bylo obtížné, Protože využívání těch plynů je v každé zemi jiné, také je zde určitý rozdíl mezi zeměmi severní a jižní Evropy a myslíme si, že pomocí těchto kvot a těchto poplatků můžeme zlepšit situaci v některých zemích, které by měly s tím zaváděním této legislativy větší problémy. My se tedy snažíme touto legislativou podpořit zejména malé a střední podniky, ale celkově všechny, kteří již investovali do alternativních technologií. Myslím si, že jim pomáháme. Také je zde princip znečišťovatel platí, který by měl odstranit rozdíly mezi severními a jižními evropskými zeměmi. A myslím si, že teď se k tomu ještě vyjádří i stínoví zpravodajové, takže ještě vás eh, informuji o dalších podrobnostech, ale těším se také na vaše pozměňovací návrhy a také z nich sestavím kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Basi. Vím, že to je velmi komplikovaná problematika ale čeká nás záhy ještě další významná zpráva, takže navrhuji tři minuty pro stínové zpravodaje a pro ostatní řečníky dvě minuty. Protože jinak budeme kolidovat s tou směrnicí o tabákových výrobcích. Takže jako další má slovo kolega Banky. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Igyek... za slovo. Kolegyně, kolegové, jak nám pan předseda řekl, tak se pokusím být stručný, mám k dispozici tři minuty, snad se mi to podaří. Dovolte mi upozornit na tři důležité věci. Za prvé, malá mobilní zařízení s klimatizací od roku 2020 mají být naprosto zakázány, e, pokud se v nich používají fluorované skleníkové plyny. A měly by se používat pouze přírodní chladiva. Myslím si, že ten rok 2020, nebo ta lhůta do roku 2020 je dost příliš ambiciozní, protože zatím ještě zde nejsou dostatečné inovace a nemůžeme to všechno nahradit? Eh, byly byste problémy? Jste, mm, jsou zde určité otazníky amoniak, eh, CO2, to jsou všechno věci, které jsou určitým způsobem problematické. A bylo to i s těmi chlorofluorovodíky. U těch plynů CHC tam byly také plyny, e, také problémy. Komise si nebyla úplně jistá tou lhutou, ale zpravodaj se domnívá, že bychom k tomu měli přistupovat energičtěji. A e, zejména já si myslím, nebo zpravodaj se domnívá, že je zde možné snížit využívání těch částečně fluorovaných uhlovodíků, ovšem myslím si, že jsou s tím spojena ještě určitá rizika. Pak chci ještě pohovořit o těch mobilních klimatizačních systémech ve vozidlech. Zde je rok 2015 a 2025 pro, eh, pro odstranění těchto skleníkových plynů. Předseda žádá eh, poslance o pomalejší tempo, aby byl projev tlumočitelný. Čili, jak jsem říkal, musíme si dát veliký pozor, musíme být velice obezřetní v tom, jestli jsou ty lhuty rozumné, protože ještě zatím třeba ani není dokončen výzkum, ty inovace zatím ještě zaostávají. Já si myslím, že ještě nemáme také třeba ani dostatečné důkazy toho, že nová chladiva, která mají menší potenciál globálního oteplování, jsou bezpečná. Jak by to bylo třeba při nějaké dopravní nehodě, tam by potom lidé vlastně byli vystaveni těm uniklým eh, chladicím eh, tekutinám nebo těm uniklým chladivům. A pak je zde ještě otázka klimatizace v různých eh, obchodech, v obchodních provozovnách, je to zejména na jižních zemích. Jak to tam bude, co, co si počnou? Ano, včera eh, německý úřad pro životní prostředí vydal varování, že by se jeden eh, typ F-plynu neměl už používat, takže eh, máte pravdu. A nyní má slovo Jo Leinen za sociální demokraty. Děkuji Basovi Eichhoutovi za to, že se pustil opravdu velmi hluboko do této komplikované problematiky. Uspořádali jsme různá slyšení, která byla velice užitečná. Měli jsme možnost vyslechnout eh, obě strany, jak průmysl, který nabízí alternativy, tak průmysl, který nadále ty F-plyny používá. Jsou to látky, které jsou téměř všude, ve všech hladících zařízeních, klimatizicích, eh, různých spínacích zařízeních a velkou pozornost eh, zažila, zažívá toto téma právě v oblasti průmyslu. Já bych vám mohl dlouho vyprávět, kolik odvětví průmyslu je touto problematikou dotčenou. F-plyny mají vysoký potenciál GVP a měli bychom je postupně stahovat eh, z provozu. Musíme stahovat postupně z provozu, existuje řada alternativ, které jsou stejně účinné, ale nemají taky velký problém s globálním oteplováním. Existují alternativy pro chladící zařízení, tam téměř už neexistuje důvod, proč používat F-plyny, ale u klimatizací je to komplikovanější a měli bychom rozlišovat mezi různými odvětvími. A také bych doporučil, abychom se více pohroužili do eh, různých sektorů, protože někde to možné je, Jinde by bylo třeba eh, ten časový rámec trochu natáhnout, nebo to tam vůbec nahradit nejde. Je to také otázka eh, bezpečnosti, vlastně bezpečnosti budov a také otázka energetické účinnosti, tedy to, zda eh, v součtu jsou alternativy lepší, protože jsou energeticky účinnější, nebo naopak musíme použít více energie, pro jejich používání, protože pak bychom ve výsledku neměli pro klima žádný zisk, takže musíme opravdu diferencovaně pohlížet na jednotlivá odvětví. Myslím, že u chladicích zařízení to jde zakázat eh, relativně rychle, aby se to dostalo z trhu, ale u těch klimatizačních zařízení to musíme přistupovat diferenciovaně takzvaný pre-charge eh, ban, eh, předběžný zákaz, by byla také dobrá věc, protože bychom potom mohli v rámci EU kontrolovat, eh, co se děje, když se tyto látky dovážejí z jiných částí světa, jestli jsou tam nějaké šedé zóny nebo nejistoty. Takzvaný service ban, to je další věc tedy ten zákaz eh, toho servisování prostředků, eh, že by se znovu naplňovala zařízení F-plyny, tam také musíme říci, že k určitému dni bude konec a musíme využívat alternativy. Co se týče poplatku, který chce Bas Eichhout zavést, s tím mám trochu problém. Komise s tím nepočítala, pro mě by to byla taková noční můra, kdyby se tento poplatek vybíral po celé Evropě a pak se ještě přerozděloval. Kdo by to měl vybírat a jak by se to mělo přerozdělovat? Myslím si, že to by bylo třeba ještě hodně propracovat. Ale jistě je to důležitá věc, musíme účinně jednat a učinit velký krok pro ochranu klimatu. Nyní má slovo Chris Davis. Já mám trošku problémy, protože musím uh, zde vlastně probíhat mezi dvěmi, dvěma výbory, takže já zde budu hovořit za pana Kalakase ještě. Co se týče té obecné debaty, tak mám trošku problémy, protože na jedné straně za mnou chodí firmy a říkají, no to je strašný návrh, a na druhé straně Eh, zase třeba jiné firmy říkají, že jako jim celkem ten návrh komise nevadí a říkají, že se aspoň vytvoří nové tržní eh, příležitosti. Ehm, takže vlastně oni říkají, že nakonec také vzniknou nová pracovní místa, nové příležitosti pro výrobu eh, těch nových chladicích systémů a tak dále. Takže celkově si myslím, že komise jde dobrým směrem, Kolega zpravodaj ve své zprávě ještě také přinesl několik eh, trošku ambicioznějších cílů, které si myslím můžeme podpořit. Ostatní jsou zcela jistě trochu problematické a zachází až příliš daleko. Například ty zákazy, které mají už začít platit od 2015, tady si myslím, že opravdu ta lhuta je příliš krátká. Myslím si, že to eh, budeme mm, přeskoumávat jednu věc po druhé, protože každý ten konkrétní jedno, jednotlivý návrh musí být ještě přeskoumán a také vždy to musíme brát v úvahu, jaký to bude mít dopad na všechny jednotlivé sektory. Kolega také hovořil o tom zákazu provádět servis, to si myslím, že je velice dobrý návrh i pro malé a střední podniky, ale zároveň z té jsou určité obavy. Uh, Eh, také jste hovořili o tom, že se trošku problémy se těmi severními s chladnými zeměmi a mezi těmi jižními zeměmi, eh, kde je horko. Navíc také je pravda, že ty jižní země jsou takové spíše chudší než ty severské země, takže musíme být velice obezřední v tom, jak budeme vlastně zavádět tuto eh, regulaci a musíme i toto brát v úvahu, tento rozdíl. A pak eh, takovým opravdu problematickým návrhem je podle mě ten návrh zavádět eh, poplatky za přidělování těch kreditů, eh, těch kvót. Musíme také brát v úvahu i analýzu, která se týká celého životního cyklu výrobku. Musíte zajistit to, jak to bude fungovat, protože možná třeba, když si nějaký přístroj naplníte znovu, tak to může mít nakonec mnohem horší dopady na životní prostředí v tom celoživotním cyklu, než když si koupíte eh, hotový výrobek. Vím, že vždy eh, zde bude dobrá snaha o to najít eh, kompromis. Také jsme dali k dispozici dobré odborníky, kteří se nebudou zabývat pouze takovými ekologickými idejemi, ale myslím si, že také přinesou konkrétní návrhy a domnívám se, že se nám celkově podaří dosáhnout dobrého kompromisu, který bude moci podpořit jak tento výbor, tak i výbor ITRE, nebo tak i průmysl. Děkuji. Já? Je to pěkné, když se z různobarevných kamenů staví zelený hrad, že? Tak nejmá má kolegyně Gerlin. Děkuji za slovo. Já rovněž zastupuji stínového zpravodaje, takže se omlouvám, že to bude takové trošku škrobené. Tak nejprve samozřejmě vás zdraví. Děkuji vám za spolupráci, moc se mu líbila tato spolupráce s vámi, s hlavním zpravodajem. A řekl, že samozřejmě toto sice do určité míry zlepšilo návrh komise, především tam má určité obavy, pokud jde směr o směr celé této záležitosti. Já to zde trochu objasním. Ano, mělo by to být ty alternativy u F-plynů, které by byly eh, které by byly dosažitelné technicky, měly by zamezit dopad na finanční, na malé a středně velké podniky. Čili to postupné odstupování od této oblasti trošku má obavu ohledně rychlost, pokud jde o, tyto, o odstupování od těchto plynů. A samozřejmě nechce nějak eh, zrychlovat eh, ten, toto tempo nad rámec toho, co navrhuje Evropská komise, protože samozřejmě musíme zajistit alternativy, tak abychom dosáhli ty cíle, které v této oblasti máme. No a nyní teda ta revize, to znamená kontrola používání F plynu, článek 11. Chceme zamezit takové situaci, kdy v podstatě by jsme to zakázali předtím, než, je, než se ukončí životní cyklus, komerční cyklus například u, lední, u chladicího zařízení nebo u klimatizací, pokud bychom to e, zakázali okamžitě. Proto si myslíme, že je lepší alternativní přístup. A dále například zakázat těch eh, poplatků ještě eh, předem, to znamená, to znamená v této oblasti o eh, zvyšování, kde máme zájem zvyšování energetické účinnosti. Dále jsou to výjimky v oblasti kritického použití. Musíme zamezit tomu, abychom využívali řešení, které bychom celoplošně aplikovali. Budeme potřebovat určitá konkrétní ustanovení, především z ekonomického a a ehm, hospodářského hlediska eh, se nám nelíbily některé návrhy. Prostě potřebujeme rozšířit eh, tento seznam výjimek a časové období a aktiv přenesené právomoci. Toto je nesmírně citlivé téma. Maximální kvantity v příloze číslo 5, pokud jde o kvantity těchto eh, látek a jejich umistování na trhu. Chceme, aby se to dostalo do článku 19. Takže v podstatě podporujeme ty hlavní části tohoto návrhu. Ovšem myslíme si, že je zde ještě prostor po zlepšení. Předložíme mnoho pozměňovacích návrhů. Naše návrhy ovšem se budeme snažit udržet v pragmatické rovině. Vielen Dank. Děkujeme, další řečník. Děkuji za slovo. Od roku 1999 emise F plynů vzrostly o 60 i když celkové emise eh, skleníkových plynů byly zníženy v tomto období. Návrh Evropské komise podle našeho názoru není dostatečný. Těch 21 mezi lety 2009-2011 se budou moci ještě prodávat až do roku 2030, z těch, to znamená těchto, těchto produktů. Rok 2009 až 2012 by měl být základem eh, pro to postupné eh, stahování z trhu. Myslíme si, že bychom neměli využívat jiné referenční období. Když se podíváme na návrh komise, podle našeho názoru potřebujeme zakázat eh, všechny tyto plyny, o kterých eh, zpráva hovoří. Produkty, které obsahují tyto plyny, jsou škodlivé pro životní prostředí a pro ozónovou vrstvu. Tento trh byl dominován velkými společnostmi, které se snažily v rozpravě na toto téma samozřejmě udržet svou tržní výhodu. Pokud bychom to umožnili, tak F plyny zůstanou v naší atmosféře po celá následující desetiletí. V Evropské unii ovšem máme mnoho jiných malých společností, které již přišly mm, s alternativními řešeními, které jsou šetrnější vůči životnímu prostředí. Ti, kteří se snaží o status quo tvrdí, že alternativy neexistují nebo že alternativní řešení jsou příliš nákladná řešení. Pokud budeme investovat a pomůžeme malým společnostem, tak aby přizpůsobili svou produkci potřebám životního prostředí, podle našeho názoru by to byl krok správným směrem. Podle našeho názoru by to byla jediná účinná odpověď na tuto problematiku. A ještě k CFC plynům. Všechny všichni tvrdí, že mm, v podstatě 80 letech tvrdili, že bez těchto plynů nebylo možné vůbec eh, vyrábět eh, tyto produkty. Dokonce měli studie v této, eh, které to potvrzovaly. Teprve, když NGO investovala finance do studie a na trh v roce 1991 se uvedl první lednička bez freonů, tak zareagoval i průmysl. Musíme vytvořit motivaci bránit úniku, protože to je něco, co je špatné pro klima i pro peněženky. Zvláště pro peněženky spotřebitelů. Přechod na přirozená chladiva, jako je čpavek a CO2, jsou ekologicky účinná. Děkuji. Děkuji paní Wills. A nyní další seznam řečníků a navrhoval bych zkrátit čas na minutu a půl, protože nás čeká zpráva Lindy McEwen za chvíli. Takže já a vyuzo, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se pokusím dodržet časový limit, který mám k dispozici. Tento návrh vítáme. Je to návrh, který podle našeho názoru podpoří inovace a to je samozřejmě pozitivní. Budeme investovat do této problematiky a bude to dobré pro životní prostředí. Samozřejmě, že je dobré mít zelenou ekonomiku, zelené hospodářství, ovšem musíme se rovněž podívat na to, jakým způsobem těchto cílů dosáhnout. Je zde článek 11.3, už jsme se o tom zmínili, to znamená zákaz zařízení, která využívají tyto plyny od roku 2020. Ovšem já bych ráda pohovořila i o reálné ekonomice. V mé zemi je to teplá jižní země, například v izolačních materiále využíváme, v izolačních zařízení využíváme tyto plyny, zatím mm, máme asi 4 tisíce v mm, nízozemí, například jenom 150, čili to jsou rovněž rozdíly, které musíme vzít v potaz. To znamená, že prostě bychom museli změnit mm, celá zařízení, protože prostě neexistují náhražky těchto plynů, museli bychom mít úplně nové zařízení a proto hovořím, že to bude mít dopad na reálnou ekonomiku. Další věc, na kterou nesmíme zapomínat v takových teplých zemích, jako je například moje země, technologické alternativy, vedou k vyšším spotřebám energií zase na druhé straně. Čili v podstatě ta rovnováha na konci dne není eh, tak odlišná a v podstatě mm, neodůvodňuje to ty vysoké náklady. Prosím, abychom na to nezapomínali především s ohledem na malé a středně velké podniky. Ano, vážený pane předsedo, samozřejmě, že toto jsou velice Um, nebezpečné plyny, které v podstatě až 20, 20, 23 tisíckrát jsou um, persistentnější než například CO2 a tak dále. To znamená, samozřejmě jsou to skleníkové plyny, ovšem tyto jsou mnohem, mnohem nebezpečnější než ty, o kterých jsme hovořili. Čili ano, je to ovšem ale trh, který je takový velice výnosný. A víme, já jsem byl zpravodajem jmenovaným v prosinci v výboru pro dopravu. Já jsem mm, mm, náhradníkem a my jsme eh, včera požádali o překlad mého stanoviska a dneska bych se chtěl konkrétněji věnovat eh, otázce životního prostředí, která je zakotvená v tomto textu. Rád bych vám řekl i to, že bych chtěl předložit několik pozměňovacích návrhů, to znamená to prodloužení těch, těch jednotlivých lhůt. Já bych chtěla, aby to bylo až v roce 2018 a ne 2015. No, ale pokud je o zákaz těchto fluorovaných plynů, které mají skleníkový, které mají dopad na skleníkový efekt, to bychom rovněž chtěli trošku prodloužit, to znamená až do roku 2000, 2004 a ne rok 2020, to znamená například všechno ta chladící zařízení, tam jsem se připojil k panu Já třetí návrh, pokud jde o zákaz různých materiálů, mm, které, mm, které bychom chtěli prodloužit tři roky po vstupu v platnost. To znamená, to byla, to byla především ta zařízení, která jsou předem plněná. Děkuji. Já myslím, pane předsedo, že jsem to stihl ještě dříve, než ten čas, který jsem měl k dispozici. <laughs> OK, Richard Ziva. Děkuji, nyní Richard Zeber. Děkuji vám, pane předsedo. Tak, když chceme, aby nás brali vážně s klimatickou politikou, tak musíme něco udělat v oblasti F-plynu, protože studie jasně ukazují, že ne v Evropě, ale na celém světě se jich používá čím dál tím více a myslím si, že pro evropský průmysl by to byla velká příležitost nabízet alternativy, protože to téma bude čím dál tím významnější a pro počty komise ukazují, že pokud nebudeme eh, dělat nic, tak bude enormní podíl v roce 2050, takže musíme být velice ambiciozní. Já samozřejmě plně chápu také jižní členské státy, které zde čekají velké výzvy. Nicméně si myslím, že většinou existují alternativy na trhu a ty je třeba náležitě podpořit. A ambiciozní zacházení s tímto tématem je podle mého názoru něco, co prospěje nám, klimatu i průmyslu. Dlouhodobá plánovatelnost, to by měl být náš cíl. Tak, abychom podnítili inovace a alternativy. Ten poplatkový systém, který Bas Eichhout navrhuje, tam si myslím, že to tak nebude funguje. Já bych zde byl zdrženlivý. Myslím si, že bychom měli spíš pracovat s regulatorními nástroji, ale rozhodně ambiciozním způsobem. Děkuji. Děkuji. A nyní Francis Grosset. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, teda to jsou chladící zařízení na druhé straně. Zde máme klimatizaci, u chladící zařízení, tam si myslím, že souhlasíme. Ovšem ráda bych obrátila vaši pozornost rovněž na malé a středně velké podniky, protože prostě, ano, jak víme, tak to komise trošku omezila, ten rozsah, tu velikost. A já si myslím, že to je trošku věc, kterou bychom se ještě měli zabývat, protože to by nás nemělo, jak si vést k tomu, že bychom měli negativ, že by to mělo negativní dopad na malé a střední podniky. Pokud je o klimatizační zařízení, v podstatě ty technologie zatím ještě nemáme k dispozici, ty, které potřebujeme. Údajně mm, to bude až někde v roce 2000 2015, možná 2020. Evropská komise ovšem tvrdí, že musíme dosáhnout toho data roku 2020. Ovšem my prostě, ano, my samozřejmě chceme alternativy, ovšem chceme, aby ty alternativy byly funkční, možná proto bych rovněž požadovala trošku to prodloužit, řekněme, až na rok 2020. A dále, pokud jsou to ty mobilní jednotky, například v automobilech nebo, nebo v, mm, ve vlacích, tam zatím nemáme alternativy, proto volám potom, aby jsme to vyškrtli. Prostě tam, kde jsou alternativy, ano, které jsou jisté, které jsou zaručené, proč ne, tam bychom mohli to požadovat, pokud jde o ty lhůty, o všem u těch ostatních. Řekněme, prodloužit to trošku, protože rok 2020 to je příliš brzo. Děkuji, paní Grostet. A nyní má slovo komise. Dnes zde máme paní Tramholm za komisi. Prosím, máte slovo. Thank you. Eh. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Cílem tohoto návrhu komise bylo zaručit, aby e, i ten sektor fluorovaných skleníkových plynů se podílel na tom celkovém úsilí snižovat e, emise skleníkových plynů v Evropské unii. A je to i v souladu s usnesením Evropského parlamentu z e, roku 2011, kde Evropský parlament žádal ambiciozní přístup a ambiciozní krok v tomto sektoru. Čili pokud eh, stanovíme, pokud nastavíme tu politiku F plynů dobře, moudře, tak se nám podaří jednak snížit emise a také i vytvořit nové pracovní příležitosti, eh, podpořit inovace a o tom už mluvil i zpravodaj. Komise má velkou radost z toho, že zpravodaj ve své zprávě v podstatě sleduje stejný směr, jaký navrhuje komise a podporuje ten obecný přístup. Co se týče míry ambicí a zejména co se týče těch ambicí ve snižování, v těch cílech na snižování, tak komise vycházela z toho, jak daleko eh, můžeme zacházet s těmi stávajícími technologiemi. Stávající technologie se mohou používat do roku 2030. Komise musí zaručit to, že všechny ty navrhované kroky budou proveditelné. Také tam musíme nechat určité rezervy, což také vede k tomu, že vlastně, pardon, také, také jde o to, že z začátku jsme tam vlastně nezapočítávali zákaz poskytování služeb, ale myslím si, že tam musíme nechat určitou rezervu, alespoň na začátku, aby i všichni ti výrobci měli možnost eh, přizpůsobit se této nové regulaci. Komise se domnívá, že ty nastavené cíle jsou dobré k tomu, abychom našli, abychom začali používat eh, alternativy, které mají nižší potenciál globálního oteplování. Chceme zavádět zákazy, kde, které nebude možné obcházet, anebo kde můžeme využívat eh, jiné, kde můžeme vlastně ošetřit oblast jiných skleníkových plynů, než zatím eh, bylo v minulosti. Jsou zde ještě návrhy na další zákazy na eh, využívání těch částečně fluorovaných uhlovodíků v některých produktech, ale myslíme si, že to zatím vlastně není nutné k tomu, abychom dosáhli svých cílů. Co se týče těch zákazů, které navrhuje komise, ty jsou proveditelné a to i do těch limitů, které jsme stanovali, na tom se shodli i odborníci. Vzhledem k tomu, že se tento Eh, že se ty fluorované plyny používají v celé řadě různých odvětví, bude možné také, eh, pardon, tak právě by vůbec nebylo možné udělovat nějaké všechny možné výjimky. Musíme tedy e, dosáhnout toho, aby vlastně byly ty fluorované plyny nahrazeny ve všech těch e, zařízeních. Některé zákazy, které navrhuje zpravodaj, by si vyžadovali minimálně určité ještě zpřesnění, aby se to vlastně pak mohlo vztahovat na všechny produkty, na které se mají vztahovat. Komise se domnívá, že právě zákaz používání těch předem plněných zařízení je naprosto zásadní a i k tomu, abychom zaručili dobré podmínky pro konkurenci, pro hospodářskou soutěž, protože jinak by mohlo dojít k tomu, že by se vlastně do Evropské unie dovážela zařízení, která jsou právě předem plněná a která nesplňují ty limity a ty cíle. Čili tento zákaz předem plněných zařízení je velice důležitý. Pak se také ještě řada z vás vyjádřila k zákazu provádět servis. Za prvé chci říci, že se to týká pouze systému chlazení. A v rámci toho návrhu zpravodaje chci ještě říci, že zde nehovoříme o tom, že by se to zařízení mělo nějak nahrazovat nebo že by se muselo nahrazovat. Pouze hovoříme o tom, že když se vlastně bude provádět poprvé servis toho zařízení, tak e, tam vlastně ten technik nahradí to chladivo e, tím nějakým novým chladivem, které má mnohem menší potenciál globálního oteplování. Čili toto je zcela určitě dobrým eh, návrhem. Také jste zasněli obavy, které se týkaly asi většího zatížení jižních zemí. Eh, kvůli tomu, že tedy na jihu se více používají chladicí a klimatizační technologie. Ale já chci říct, že podle průzkumu se vlastně tyto chladicí i klimatizační technologie využívají zhruba stejně po celé Evropě. A ještě bych chtěla zdůraznit, že celkově ten ekonomický negativní dopad je velice, velice nízký. Pokud se podíváme na ty případné náklady navíc, které mohou eh, třeba být v těch jižních zemích, tak eh, tam to vlastně je vypočítáno zhruba asi na jedno euro na hlavu v těch eh, zemích eh, Jižní Evropy, ale tam jde o to, že se vlastně vychází z těch stávajících zařízení. Máme k dispozici počet těch zařízení s těmi stávajícími technologiemi a na těch slyšeních, které byly k dispozici, říkali odborníci, že vlastně celkově ty náklady také poklesnou, pokud se ty alternativní produkty budou budou vyrábět eh, ve velké množství. Teď se zatím ty alternativy vy, eh, vyrábí třeba pouze ve stovkách kusech, ale v budoucnosti by to tedy bylo v tisících kusech a tím pádem by se ty náklady snížily. Děkuji, říká předseda, prosím, už byste se mohla chýlet ke konci. Už. Děkuji. Ještě tedy poslední věc. Ten poplatek za přidělení kvót, to je taková dost nová věc v celém návrhu. Musíme vzít v úvahu to, že by to nakonec e, bylo přič, přič, přičteno na vrub těm konečným zákazníkům, těm konečným příjemcům. A ti by to nakonec vlastně zaplatili v těch cenách. Takže si myslím, že zde bychom si to měli ještě velice dobře rozmyslet, tento návrh zpravodaje, který se týká těch poplatků za kvoty. Děkuji a nyní krátce pan zpravodaj Bas Eichhout, aby zareagoval na tu otázku systému poplatků i na jiné otázky, které se objevily. Že pane předsedo, mám hodinku, asi tak. Ne, ne, ne, máte minutu. Já jsem to nějak přeslechl. Tak v tom případě bych rád poděkoval stěnovým zpravodajům komisi za všechny připomínky a opravdu tak velice stručně, co jsem si zde vyslechl, čili jasná, um, ano, jasná podpora na té straně eh, kladících zařízení, zákazy v této oblasti, to si myslím, tam je veliká podpora. Uh, pokud jde o klimatizaci, ano, měli bychom to trošku rozdělit na nějaké subsektory. Jsem otevřen, proč ne? Kompromisní návrhy můžeme udělat. Ovšem nezapomínáme, že jakmile to začneme dělat na nějaké kategorie a třídy, bude potřeba další definice a bude to, mohlo by to být komplikovanější. Proto jsem se snažil to tak nějak velice jasně je dobře, zákaz úplný a tak dále. Ovšem, dobře, u klimatizace, tak abychom teda se věnovali těm správným kategorii. Pokusím se o to ovšem zase na druhé straně musíme eh, to definovat velice opatrně. Ano, ty předem plněná zařízení, ta tady zazněla kritika, ale i komise se o tom zmínila a vidíme, že prostě nějaké kvalitní alternativy nemáme, proto jsem to navrhoval tak, jak to navrhla komise, prostě neviděl jsem tam žádné další alternativy. A pokud jde o zákaz další údržby, servisu a tak dále, mm, zazněly zde různorodé názory. Já to chci ještě upřesnit tak, aby tento zákaz byl pouze tam zaveden zaveden tam, kde je to možné, tak jak to řekla komise. A to a ten alokační poplatek, tam samozřejmě jsem otevřen, to se mám ještě prodiskutovat, různé alternativy. Ovšem, je zde, ano, je zde rozdíl mezi severem a jihem. Musíme se tomu věnovat, mnoho stínových se tomu Eh, věnovalo, mnoho jiných kolegů se o tom zmínilo. Ano, proč ne, když budeme připravovat kompromisní návrhy, můžeme se k tomu vrátit. Tím by ukončil mé vystoupení, vážený pane předsedo. V podstatě to byla jenom jedna, dvě minuty, tak to, to byla taková mm, holandská minutka. Těším se ještě jednou na naši spolupráci další. Děkuji za připomínky, těším se na kompromisní návrh, tak abychom to co nejrychleji finalizovali. Ovšem samozřejmě musíme vzít potaz všechny ty delikátní citlivé záležitosti, kterým, o kterých jsme se zmínili zmínil. Děkuji Basu Eichhoutovi. Pozměňovací návrhy do 28. března 12 hodin. Ve výboru Envy budeme hlasovat 19. června a kdy bude plénum, to ještě není rozhodnuto. Takže 28. březen je deadline pro pozměňovací návrhy a 19. červen bude hlasování. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu TPD, směrnice o tabákových výrobcích. Tak zde bych požádal o klid a na základě přání zpravodajky dávám slovo nejprve komisi. Je zde Dominik Schnils, který je head of unit pro tabákové a další látky. Takže Prosím, dodržte svůj čas maximálně 10 minut, protože se o slovo hlásí celá řada kolegyně a kolegů, takže nyní prosím komise, aby nás uvedla do dané problematiky. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní zpravodajko, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji za to, že jste Evropskou komisi pozvali na tento eh, na tuto první příležitost výměny názoru k tomuto tématu. Všichni jsme si vědomi toho, že tabák představuje největší hrozbu v oblasti veřejného zdraví v Evropě. Zabíjí téměř 700 tisíc lidí v Evropě. To je asi tak velikost Palerma nebo, nebo, nebo Frankfurtu. Ano, zkracuje eh, asi o 14 let průměrnou délku života kuřánku, dále samozřejmě, že to zvyšuje počet eh, let, které žijeme v nekvalitním životě. A právě proto bychom měli efektivně mm, v této oblasti mm, postupovat. To si myslím, že je záhodno a zároveň nejenom, že je to mm, dobrá věc, ale zároveň ekonomicky potřebná. Proto musíme, jsou zde několik důvodů, proč bychom měli revidovat tuto eh, legislativu. Prosím vás, pokud tady chcete vést nějaké rozhovory, tak bavte se venku za dveřmi, protože pokud vás toto téma nezajímá, běžte prosím ven, tak aby ti, kdo chtějí naslouchat zástupci komise, aby mu mohli nastoupit v důstojném rámci a aby zde byl dostatečný klid pro danou problematiku. Prosím, můžete pokračovat. Děkuji vám, vážený pane předsedo. No, skutečně jinak to je pro mě velice obtížné. <clears throat> Čili ano, pokud je o tyto směrnice a potřebuje ji eh, revidování, to je jasné, myslím si, tyto důvody, protože tato směrnice je z roku 2001, je to mm, něco, co musíme aktualizovat, tak jak mm, došlo k dalšímu vývoji na trhu, vědeckému vývoji, technickému vývoji. Proto bych rád zdůraznil. Ich weiß nicht, ob, ob Sie nicht richtig zugehört haben in der letzten tak já nevím, jestli jste nás v té poslední řadě opravdu poslouchali. Prosím vás, bylo by možné, abyste skončili? Thank you very much. Ještě jednou vám děkuji, pane předsedo. Rád bych zdůraznil především no, ten poslední aspekt, a to je mezinárodní aspekt celé záležitosti. Evropská unie podepsala mezinárodní dohodu, je to, Evrop, je to celosvětová konvence v této oblasti, která nás zavazuje právním způsobem, pokud jde o implementaci této oblasti. To znamená, že musíme zároveň um, všechna tato e, pravidla, která jsou v této konvenci FCTC zakotvená, jsou velice důležitá. Dále to článek 114, který týká vnitřního trhu, který musíme respektovat a zároveň samozřejmě samozřejmě je to zásada eh, legality, eh, právnosti, zákonnosti, rizika, která jsou s ním spojená. Právě proto mus, musíme tento článek 114 dodržovat, s tím vázání. Já jsem se zmínil o zdravotních eh, dopadech. Promiňte, omlouvám se, říká řečník. A nyní pokud je o náš trh s tabákem, velikost tohoto trhu je 130, v hodnotě 136 miliard eur, včetně daní 89 z toho tvoří cigarety 7%, to je e, e, tabák, ten volný tabák, sypaný tabák a my se snažíme zaměřit především na tyto dvě produktové skupiny, které se využívají, když začínáte kouřit většina, v podstatě představují většinu tohoto trhu. Podle našeho názoru je to důležité, pokud jde o nějaký nějaký princip proporcionality a zároveň, abychom zdůraznili vyrovnaný charakter našeho návrhu. Když jsem se zmínil o zdravotních dopadech, které jsou spojeny s tabakovými výrobky. 70 všech kuřáků začíná kouřit před dosažením 18 let života přes veškeré úsilí, které i když teda my víme, že v podstatě až po mm, dosažení 18 let máte možnost kupovat tabákové výrobky. A když je vám 25, tak statisticky řečeno je mm, téměř mm, je málo pravděpodobné, že začne kouřit. A právě proto se snažíme zaměřovat na mladé lidi, tuto kategorii, na ty, které, kteří začínají kouřit. Z ekonomického hlediska se díváme i na ztráty pro naši společnost. Samozřejmě ztráty spojené s zdravotnictvím, s produktivitou to v podstatě je rovné asi tak 30, 35 miliardám, což jsou vlastně i výnosy tabákových, eh, tabákových společností, čili v podstatě je to, eh, mm, je tam, můžeme tam dát drobnítko. Čili skutečně pro nás je velice zásadní, abychom bojovali na tomto poli, to je, myslím, bez debaty. A nyní hlavní oblasti, které bych rád zdůraznil velice stručně. Teda pokud jde o nějaké, eh, pokud jde o složky, my se zaměřujeme na využívání různých příchutí, které zatraktivňují produktivní výrobky komisař se již o tom zmínil, tabakové výrobky by prostě měly vypadat a měly by chutnat jako tabákové výrobky. Právě proto navrhujeme zákaz těch produktů, které mají různé příchutě, například nebo takové produkty jako například tequila, který jsem nyní držím v ruce. A dále označování. My navrhujeme, abyste byli obrazové, obrazová varování na přední, zadní stránce Eh, straně ta, a i na, na bočních stranách, tak asi 75% by mělo být pokryto těmito obrázkovými varováními. Samozřejmě, že členské státy mají možnost i využívat uniformní balení, no, tak no, rovněž eh, za, snažíme se zakázat tak tyto velice atraktivně vypadající produkty, které vypadají trošku jako hrtěnka, například to balení. A zároveň je to systém vysledování pro tabákové výrobky, které navedeme a různé bezpečnostní prvky, které by mohly za zabránit nelegálnímu obchodování v této oblasti. Čtvrtá oblast. Eh, jsou to šňupací tabaky, eh, šňupací tabák my eh, a pro orální využití my chceme, aby ten zákaz byl zachován. Pátá oblast. Elektronické cigarety, produkty, které obsahují nikotin. My chceme, aby to spadalo pod farmaceutickou legislativu. Tak to by vypadaly ta nová balení. Mám zde několik balíčků. Pokud jste zatím neměli možnost se na to podívat, můžete se podívat v našem hodnocení, pokud jde o kombinování všech těchto opatření, mohlo by to snížit o 2% spotřebu, což znamená, že by to mohlo zachránit asi 2,5 milionu lidských životů v Evropské unii a ten negativní ekonomický dopad na tabakové odvětví a celkový řetězec um, dodavatelský je mírný a v podstatě uh, to samozřejmě bude vyváženo i našimi opatřeními v boji proti nelegálnímu obchodování. Očekáváme, že by uh, asi jsme přišli o 5 tisíc pracovních míst v celém řetězci, což ovšem by ale bylo kompenzováno 8 tisíci nových pracovních míst, které bychom vytvořili v jiných odvětvích. A tím se dostávám na závěr mé prezentace. Ovšem, nechci odejít, aniž by vám poděkoval. Poděkoval za to, že se věnujete této velice důležité problematice, tak velice rychle a ambiciozně. A my na naší straně uděláme vše pro to, abychom vás podpořili a především paní zpravodajku a všechny ostatní kolegy, kteří se do tohoto boje zapojili. Děkuji. Děkuji vám, pane Šnichosi, omlouvám se za ten hluk, který tady byl a že jste byl přerušován, ale není má slovo paní zpravodajka Linda McEvan, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem, aby nejprve promluvil zástupce komise, protože jsem chtěla, aby si všichni kolegové ještě jednou vyslechli, co v tom návrhu je a co v tom návrhu také není. Protože mám pocit, že vám lobbysté říkají, že tam je celá řada dalších věcí, které tam vůbec nejsou. Takže chci, abyste věděli, jaká je skutečná situace. Někteří lidé říkají, tohle prostě nebude fungovat, stejně se vám nepodaří omezit kouření. Ale už eh, od té doby, kdy vlastně začaly být eh, zde tato, mm, tato politiky proti kouření, tak situace se zlepšila. Například v mé zemi Eh, dříve kouřilo 70% mužů a 40% žen před 50 lety, kdy začaly ty různé osvětové kampaně a nakonec se ukazuje, že, se to, že ty počty se snížily. Nicméně teď je v Evropě takový velice negativní eh, trend. Jde o to, že to kouření se snižovalo u všech osob, ale dnes stále platí to, že 29% eh, že, že v té skupině mladých lidí kouří o 29 více lidí než eh, v jiných skupinách. A u chlapců, kteří eh, jsou ve věku 15 let, tak tam vlastně se ten trend zvyšuje, tam, je, tam se zvyšuje počet kuřáků a týká se to i mladých děvčat v devíti evropských eh, zemích. A my nechceme, abyste takový trend byl, my ten trend chceme zvrátit. Souhlasím s komisařem, že to je ten hlavní cíl této legislativy. Chceme odradit mladé lidi, aby vůbec kouřet začali. Takže já sama se také setkávám s lobbysty a se zástupci průmyslu. Oni říkají, ano, my s tím souhlasíme, my nechceme, aby mladí lidé kouřili. Ale pak jak to vypadá na trhu? Tam třeba najdete takový, takovou mm, krabičku, jakou teď mám v ruce. Je to krabička na cigarety, je malinká, vypadá jako parfém nebo mm, rtěnka, jsou v ní tenké cigarety, vypadá to velice sexy. Tak to mě zajímá, kdo tohle to navrhl, pro, na koho to ehm, na koho to míří. A minulý týden jsem si ve Štrasburku koupila eh, takové papírky na balení cigaret, které mají čokoládovou příchuť. Takže toto bychom se měli zeptat zástupců tobákového průmyslu, eh, na koho tímto cílí těmito eh, designy. Dále bych chtěla upozornit na to, že jsme podepsali rámcovou umluvu o kontrole tabáku. Je to mezinárodní umluva, je závazná, už ji podepsala celá řada zemí, a my už zde začínáme tuto umluvu provádět. Je to v jednotlivých zemích, je to vlastně různým způsobem. Některé země už překročili k určitým opatřením. Například 20 členských zemí eh, hovoří o tom, že krabička cigaret musí obsahovat minimálně 20 cigaret. V celé řadě zemích už jsou také ty obrázky. Čtyři země už na těch krabičkách uvádí povinné informace, kontakty na linky na odvykání, kouření a tak dále. Takže různé země k tomu vlastně přistupují, různě zavádí různá opatření. A zde Evropský parlament požádal komisi, aby eh, zapracovala na těchto opatřeních my chceme, aby členské země celkově dokázaly zavádět, dokázaly provést tu rámcovou umluvu o kontrole tabáku, k níž, se, k níž Evropská unie přistoupila. Evropská unie musí učinit svůj podíl, ale je také důležité, aby i všechny ostatní země k tomu přistupovaly stejně. Asi jste slyšeli to, že v Austrálii mají téměř celé krabičky pokryté těmi varovnými Eh, obrázky a varovnými eh, nápisy. Teď je to i v Novém Zélandu, na Novém Zélandu a dokonce i Spojené království teď přemýšlí o tom, že by eh, zřídilo povinnost mít toto uniformní balení cigaretových krabiček. 63 zemí celkem na světě již mají ta textová varování a spadají tam i některé členské státy. USA zakázalo všechny příchuti, kromě mentolu Kanada rovněž učinila to tež. For... Také zakázala naprosto všechny příchutě. V Brazílii se výrazně snížil počet kuřáků z 37 na 15 a e, v celé řadě dalších jeho amerických zemí vidíme velice silný boj a silná opatření proti kuřákům a vidíme, že tam klesají počty lidí, kteří kouří. Co se týče těchto návrhů, tak bych chtěla říct, že podpořím, podporuji návrhy komise a pokud je budu chtít nějakým způsobem pozměnit, tak to bude pouze v tom smyslu jejich zpřísnění. Velice silně podporuji zákaz těch různých příchutí. Proč bychom měli to kouření mladým lidem zpříjemnit? Proč by to mělo být chutnější? jahodové cigarety, jahodové příchuti, malinové příchuti. Pokud se podíváte, co všechno se prodává u vás eh, ve stánku, za příchutě budete překvapení. Dále, kombi- systém kombinovaných textových a obrázkových varování. Celá řada zástupců tabákového průmyslu říká, že to vlastně nefunguje, tato kombinovaná varování, že Myslím si, že se můžete zeptat ještě ve svých vlastních zemích, jak to vypadá, ale například v Německu hovoří o tom, že mají velice silné důkazy a velice přesvědčivé důkazy, že ta kombinace textového varování a nějakého obrázku, nějakého zobrazení má velice silný odrazující účinek. Komise navrhuje, aby celkově tato kombinovaná varování pokrývala 75 povrchu krabičky. Oni zatím nechtějí to jednotné uniformní balení, jako je to třeba v Austrálii. Tady by stále ještě mohlo být název toho výrobce nebo název té značky, což třeba v Austrálii už se nesmí. Nicméně také e, komise e, neomezuje členské státy v tom, aby třeba mohly zajít ještě dále, aby třeba přistoupili k tomu uniformnímu balení. Čili komise nikoho nebrzdí v tomto ale je důležité také, aby je důležité, abyste bylo jasně řečeno, že ta stávající legislativa umožní členským státům mít se ještě vlastně přísnější mm, opatření nebo přistoupit k těm uniformním balením krabičkám. Velice často říká tabákový průmysl, že pokud zde budou jednotná balení, takže to vlastně povede k většímu padělání cigaret, k většímu ne- nelegálnímu obchodu, ale ještě nikdo mi neřekl z nějakého veřejného orgánu, že by na to byly nějaké důkazy. Uh, protože já všechny informace, které mám k dispozici, tak je to tak, že všichni říkají, že zatím není vůbec obtížné ani padělat ty eh, stávající krabičky, to, jak vypadají. Nicméně my zde navíc také zavádíme různé bezpečnostní prvky, které by měly zabránit nebo ale aspoň omezit ehm, to padělání, ale já mám pocit, že nakonec tedy to není propojené to, že jak vypadá to balení té krabičky, jak vypadá ta krabička cigaret, to vůbec nesouvisí s tím, nakolik se budou padělat. No a co se týče toho tabáku snus, tak eh, někteří kolegové ze Švédska mají určité obavy. Oni eh, říkají, že pokud je to zakázáno v jiných zemích, tak proč tam mají být eh, určitá opatření, která se týkají třeba přichutí toho snusu. No a pak je zde ještě to, E, přeshraniční, možnost přeshraničních nákupů cigaret. Já vůbec nechápu, proč to zatím dovolujeme, protože některé země to vůbec e, nedovolují. Pak je zde ještě otázka elektronických cigaret. Elektronické cigarety se vlastně objevily až poté, kdy už ta minulá směrnice byla hotová. Komise připravila návrh, podle něhož je to tak, že E-cigarety by měly být vlastně schvalovány, co by lékařské prostředky, třeba co by zdravotnické prostředky. Zatím ještě schromažďujeme poznatky. Já si myslím, že bychom měli elektronické cigarety právně ošetřovat Myslím si, že to zcela jistě může některým lidem pomoci v tom, aby třeba snížili počet běžných cigaret, ale musí být zde eh, třeba dobré bezpečnostní standardy. V zaloňský rok zde bylo devět hlášení v tom systému RAPEX o nízké kvalitě. V některých cigaretách třeba bylo více nikotinu nebo méně, méně nikotinu, než tam mělo být. USA nyní také připravuje návrh zákona, který se týká regulace elektronických cigaret, takže i tuto oblast musíme právně ošetřit a těším se na podněty kolegů. Pak v tomto návrhu je celá řada žádostí o možnost eh, přenést pravomoci na komisi a eh, delegovat prostřednictvím těch eh, delegovaných aktů. Nad tím se ještě musím zamyslet, zda jsou skutečně všechny nezbytné. Chci vás ještě všechny upozornit, kolegyně a kolegové, že vás čeká spousta, že na vás čeká spoustu lobbystů, kteří na vás budou útočit a budou říkat, že ta kombinovaná Eh, zdravotní a obrázková zobrazení nefungují, tak já vám chci říct si následující. Pokud nefungují, tak proč jsou tak důležitá? Proč je to tak důležitá věc pro tabákový průmysl? No a pak je zde ještě další věc. Tabákový průmysl vám řekne, no my, vás budeme, my se s vámi budeme soudit, ale já vám mohu říci, že tabákový průmysl vždycky vyhrožuje tím, že se budeme soudit a nebo poměrně už i, mm, nebo nás i opravdu se s námi soudí, ale zde musíme pevně stát za svým, musíme chránit občany, musíme chránit veřejné zdraví. A chci, abychom, až budeme za rok odcházet zde z tohoto parlamentu, abychom měli možná snad aspoň dobrý pocit z toho, že jsme zabránili tomu, aby někteří mladí lidé začali kouřit. Chtěla bych vás tedy požádat všechny o to, abyste podpořili tuto legislativu, abyste bojovali za zavádění opatření pro podporu veřejného zdraví a abychom tedy celkově přispěli k tomu klesajícímu, nebo abychom se měli klesající trend v oblasti kouření. Děkuji Lindě McEvan. Teď přečtu seznam řečníků, kteří žádají o slovo. Samozřejmě stínový zpravodaj, pan Florence, tedy Ries, Satu Hasi, zastupuje Kašán jako Šiltra, Anna Rosbach, zastupuje pana Kelenena, pak je tu pan Rossi, a paní Andersen. To byly stínoví zpravodajové a další Blanis Wilmot, Rebecca Taylor, Boguslav Soněk, Petr Líze, paní Paronová, pan Marek Demešmelka, paní Hybner, Žil Panio, pan Cebrnoch, Pavel Poc, Pila Ajuzo a Sofie Okuny. Je zde nějaký kolega či kolegyně, které jsem eh, přehlédl. Tak. Nyní mají slovo stínový zpravodajové, musíme to zkrátit na tři minuty. Já vím, že to je v rámci nemožného v této souvislosti s tímto návrhem, ale jinak bych musel vypustit lidi z konce seznamu řečníků a myslím, že chtějí mluvit všichni, takže má slovo pan Florence. No snad to, se to za ty tři minuty stihne, protože komise a Linda McEwen už uvedly velice důležité body a nemusíme všechno opakovat. Takže eh, chci podpořit v mnoha věcech svoji sociálně demokratickou kolegyně. Ano, potřebujeme novou směrnici, protože máme nové produkty a nové vědecké poznatky, a stále znovu se setkáváme s tím, že v mé zemi každý den umře 300 kuřáků. Je to 300 lidí. Já jsem malý svobodný podnikatel, zajímají mě eh, vždy pracovní místa, vydělávání peněz, ale v Německu v tamákovém průmyslu pracuje 6 tisíc zaměstnanců. A když to vydělíte počtem 300 mrtvých denně, tak za 20 dní umře 6 tisíc lidí. A 6 tisíc lidí je zaměstnáno v tabákovém průmyslu v Německu. Takže když si to představíte, když v zemi e, čtyři dny po sobě budou padat letadla, v každém bude 300 lidí, tak se zastaví letecký provoz. Ale v oblasti kouření jsme neuvěřitelně tolerantní. Zapomněli jsme na to, jaká je to bolest, slzy, eh, žal rodin, když jim umírají lidé, příbuzní. Já si myslím, že to je důležité téma a ekonomická kritéria nejsou v popředí, jak eh, jsem obdržel v celé řadě dopisů a některé z nich mě opravdu dosti vyděsily. Proč je důležitá otázka eh, reklamy? 700 tisíc lidí a to je takový dost eh, makabrózní eh, argument. Když vám 700 tisíc eh, spotřebitelů ročně umře, no tak potom 700 tisíc dalších spotřebitelů. Tak to prostě natrhuje. A proto je třeba zastavit ty takzvané slim cigarety. Protože když se na to realisticky podíváte, tak vidíte strmou křivku, která stoupá vzhůru. A mladí lidé, i moje tři děti, nejsou tak úplně perfektní, také se tím nechali zlákat a musíme to opravdu jasně zastavit. Linda McEvan a komise zde dávají správné odpovědi. Můžeme se hádat o tom, jestli ty obrázky mají mít velikost 70% nebo 65%, ale mezi vámi jsou zde i lékaři a je třeba informovat mladé lidi, jak je to nebezpečné. Měl by tam zůstat i text pole, kde lze napsat, jak je to hrozné. K e-cigaretám dnes eh, nechci nic definitivního říci, protože obě strany mají docela zajímavé argumenty. A já sám potřebuji ještě chvíli času, abych k tomu mohl něco definitivního říct, co mě definitivně leží na srdci. A pak neustále slýchávám, že eh, se děje mnoho podvodů a padělku. Vážený tabákový průmysl, už jsme to zkoumali a polovina ilegálních cigaret je z vaší výroby. Jakmile opustí e, vrata vašich garáží, tak na většina vašich výrobků jde na ilegální cestu. Takže chytněte se za nos, postarejte se o to, aby ta produkce byla legální a nebudete mít tento problém tak velký. Děkuji a nyní má slovo Frederik Weiss. Vážený pane předsedo, skutečně máme velice omezený čas, takže k těm základním bodům. Ano, já souhlasím se zpravodajem i se stěnou zpravodajem EPP. Ano, to jsou nekonečné argumenty, které nám neustále uh, říkají, to znamená ohrožení pracovních míst, malých a středně velkých podniků a tak dále. Já zde nebudu hovořit o statistikách, které skutečně to poukazují, poukazují na jinou záležitost, to znamená na ta úmrtí v Evropě a tak dále. Ano, prostě my nechceme, aby ten tabák byl atraktivní především pro mladé, abychom jim zabránili začínat kouřit. A dále samozřejmě, pokud jde o to balení, jak by to mělo vypadat, já sdílím názor komise, to znamená kombinace kombinace text i obrázky, řekněme 70-75% těchto balení. Samozřejmě to záleží na tom, jak vypadá ten balíček. Ovšem nesmíme zapomínat, pouze 10 z členských států využívá například obrázky, takže já si myslím, ano, vidíme zde určitý pokrok a je to, si myslím, dobře vyvážen. Velice, já si mluvím velice rychle pro tlumočníky, ovšem nyní různá aditiva, dále různé příchutě, zákazy, aromatu a tak dále, vanilkové cigarety. To si myslím, že že jsou zásadní návrhy, je velice důležité, abychom, tomu, abychom to mm, dosáhli tohoto, protože v podstatě je to určité takové lákadlo pro mladé lidi, když si může vybrat. To znamená, že pokud mm, využívají um, jednotlivá, pokud, pokud jdou, podle mého názoru prostě tyto návrhy jdou správným směrem. A Dále, pokud jde o tabákové výrobky, které se nejvíce prodávají, mm, kolega se o tom i zmínil, to znamená, jednak je to sypaný tabák, jednak jsou to cigarety. Já, mm, ano, ta výjimka, pokud jde o ty, mm, řekněme, tabák do dýmek a tak dále, s těmi výjimkami souhlasím. Ovšem, bohužel jsou tam i ciga, cig, cigary a tak dále, takzvané cigario takové doutníky speciál, speciální, které bohužel já tam mám trošku problém, protože eh, tam by ta výjimka neměla být dána, protože čím dál tím více mladých lidí, dokonce mezi 6 12 letech, využívají tato doutní, tyto doutníčky, protože si myslí, že v podstatě to mm, není až tak škodlivé a tak bych chtěla zdůraznit, že i zde musíme věnovat velikou pozornost. A dále elektronické cigarety, ovšem nesmírně důležité, asi před deseti lety jsme o tom vůbec nehozili, protože to neexistovalo, proto jsme to nemohli nějak řešit. Ovšem vidíme zde inovaci, jestli bych to tak mohla říct tohoto odvětví. Komise je možná příliš přísná v článku 18. Ano, musíme zajistit jedné straně samozřejmě to dozování, to znamená, jak silné jsou ty náplně a tak dále. Ovšem, myslím si, že bychom měli prostudovat ještě ty prahové hodnoty, to je důležité. Je zásadní, vážený pane předsedo, a již končím, ano, podívat se, jak to vypadá v realitě, trošku to nějak usměrnit a, a by, mm, ano, něk, někteří říkají, že um, například připravují elektronické cigarety pro mladé lidi a tak dále, čili trošku předvídat, jak to může vypadat do budoucna. Vážený pane předsedo, všechno jsem nestihla, ale prostě do budoucna ještě něco zůstane z této oblasti. Děkuji. Kiitoksia. Äh, raportööri Linda McEvan. Äh, te... Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, Paní zpravodajka mi ulehčila práci, protože já v podstatě bych mohla podepsat všechny ty body, o kterých se zmínila. Ano, vítáme návrh komise, je to krok správným směrem. A zde v Evropském parlamentu máme pocit, že v podstatě to už musíme jenom nějak účesat, upravit ten jejich návrh. Co je nejdůležitější? z našeho pohledu zelených. Co bychom chtěli vidět v této směrnici? V podstatě tak, jak to vypadá v Austrálii, to znamená právě ty uniformní balení, takzvaný plain packaging, to znamená, kde nevidíte značku. V Austrálii již to bylo zrealizováno. Několik kolegů se zmínilo o tom, že je důležité rovněž ta prevence, tak aby na mladí lidé nezačínali kouřit. To je podle mého názoru klíčový problém, pokud 94 všech kuráků začalo kouřit před dosažením 25 let a 75 před 18. rokem života, tak si myslím, že bychom se měli zaměřit právě na tyto cílové skupiny. Marketing zaměřit tímto směrem, to znamená na tyto skupiny mladých lidí. Zákaz příchutí, to je něco, co podporujeme. Ovšem, chtěli bychom to rozšířit ještě nad rámec toho, co navrhuje Evropská komise to znamená ten no, různá aromata a tak dále. My bychom chtěli uh, zakázat přidávání všech příchutí. A dále, pokud jde o reklamy v prodejních místech, myslíme si, že tabákové výrobky by měly být méně viditelné v těchto místech prodeje. To by mohlo vést rovněž ke snížení prodeje máme určité konkrétní příklady. Lidé prostě, mm, co nevidí, tak eh, v podstatě nemají až takovou tu touhu kupovat ty výrobky, které nejsou jasně viditelné. Já jsem samozřejmě obdržela různé e-maily od lobbystů pro elektronické cigarety. Zde bych volala po dosažení rovnováhy našem přístupu. Tyto i cigarety, elektronické cigarety by měly být spíše nahlíženy jakožto něco, co pomůže v odvykání, ovšem ne jakožto nějaký nový kanál, který by vedl k adikci na k závislosti na nikotinu, především mezi mladými lidmi. Myslím si, že by zde měla být, mělo být určité omezení, pokud jde o ty náplně a tak dále. Děkuji. Ana no, Rozbach, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, ano. Ona z toho teď bude taková kombinace mých poznámek a toho, co už zde zaznělo. Já bych nejprve chtěla říci, že v komisi se podporuje ten velký významný úkol e, bránit mladým lidem odrazar, mladé lidi od toho, aby začali kouřit. Musíme dosáhnout takové změny image, tedy toho pocitu, že kouřit je cool. A myslím si, že zde má pravdu Linda. Proč vlastně průmysl hovoří dvojím způsobem? Samozřejmě, že se neobrací na dospělé, když eh, například nabízí eh, papírky s čokoládovou příchutí na mm, pro cigaretové papírky, ale obrací se s nimi na mladé lidi a všichni víme, že kouření škodí zdraví, to vědí mezi tím už v Evropě všichni ale pro mě je cigareta něco jako poživatina, něco jako dobrá whisky, to je prostě takové hobby pro dospělé, by se dalo říci. A kdybychom to takto mohli ponechat a mohli nějak zabránit tomu, aby jim propadali mladí lidé, tak bychom o tom mohli diskutovat na rozumné úrovni. Protože pokud odstratíme jakoukoliv možnost reklamy, jakoukoliv možnost, aby firma ukázala, toto je náš výrobek, vypadá takto, tak je to něco, co také poškozuje hospodářskou soutěž. A možná bychom měli zvážit ještě jednu věc, kterou zatím nikdo nezmínil, a sice, že v Evropě máme výrazně dotovanou výrobu tabáku a to také není úplně rozumná věc. Také bychom s tím měli někdy skončit. Takže je tady celá řada témat, o něž jde. A proč by teď ten volný tabák, a tab- dýmkový tabák, eh, doutníky, proč by to mělo být dáváno všechno do jednoho pytle? Že jde principu o cigarety. Tam je ten vlastní problém. Kdyby to byly například jenom doutníky, které se také skládají z tabáku, obsahují tabáku, ale nenajdete nikoho, kdo by třeba kouřil 12 doutníků denně. Linda má pravdu, že eh, ten průmysl mluví takovou dvojí řečí a toho se musíme chopit. Ty oslazené cigarety, jak, jak jim říkáme v Dánsku, ty musíme zrušit. Ty musíme odstranit. Tam je ten vlastní problém. Ty běžné normální produkty, tak těch už vlastně tolik není a není to to, co mladí lidé berou jako něco, co je šik. Děkuji. A nyní má slovo Martina Anderson. Děkuji. Myslím si, že účelem tohoto opatření Eh, bylo přinést ambiciozní cíle a myslím si, že to je krok dobrým směrem. Eh, zde i Evropský parlament má také svou úlohu v tom, aby eh, konsolidoval tato opatření a chceme se zaměřit zejména na ten cíl chránit mladé lidi. Čili tento návrh komise, který zavádí to, že 75 povrchu krabičky má být má být eh, pokryt těmi varováními. S tím souhlasím, ale myslím si, že bychom zde neměli příliš zacházet dále a eh, následovat ten australský příklad. Pardon, pardon, měli bychom ho následovat a myslím si, že byste zde mohl být i ten stoprocentní pokrytí cigaret. Co se týče těch různých příchutí, tak komise Eh, zde hovoří o takzvané charakteristické příchuti. Myslím si, že je to dost eh, složité a že by to bylo dost asi složité zavádět do praxe toto opatření. Myslím si, že bychom zde měli být ještě ambicioznější a zakázat prostě všechny přísady a všechny příchuti. Jakákoliv látka, která vlastně není nutná k tomu, aby ta cigareta mm, se dala kouřit, ale naopak taková látka, která eh, je lákavá, která eh, právě cílí na mladé lidi, by podle mého názoru měla být zakázána. Souhlasím s tím, jak řekla komise, že cigareta by měla chutnat a eh, fungovat a vypadat jako cigareta, jako tabák, tabákový výrobek. Také si myslím, že ten stávající zákaz, který se týká tabáku snus, by měl být jednodušeji formulován. Také je nutné si uvědomit, že tabáko, tabák je jednotný produkt a musíme k němu takto přistupovat. Co se týče elektronických cigaret, tak tam se domnívám, že to stávající nařízení, kam zatím spadají tedy nařízení o obecných, obecné nařízení o výrobcích, není dostatečné, protože došly, byly jste různé případy, byly jste různé nedostatky. A pokud to teď bude spadat pod eh, tu legislativu zdravotnických prostředků, tak bude muset být zaručeno, že ty cigarety budou eh, kontrolovány a také se nebude možné prodávat je dětem nebo nekuřákům. Musíme eh, zaručit to, že vše, co bude na trhu, je bezpečné, pokud se to používá správným způsobem a musíme také omezit všechna nebezpečí, která jsou třeba neočekávána a také musíme si uvědomit třeba to, že pokud necháte tu cigaretu někde, kde se dostane do rukou dětem, tak i ta elektronická cigareta může být dokonce smrtelně nebezpečná. Dále chci říci, že se také zde navyšují um, věci, které se týkají reklamy. Chtěla bych ještě říct něco o Irsku. Irsku už musí být všechny ty tabákové výrobky mimo zorné pole těch eh, spotřebitelů. Předseda přerušuje. Prosím, dodržujte řečnickou dobu, protože jinak by se nedostalo na všechny. Glenis Wilmort, máte minutu a půl. Děkuji za slovo. Já souhlasím s tím, že musíme odstranit všechny ty eh, názvy značek a také odstranit všechny ty příchuti, které jsou tak eh, atraktivní pro mladé lidi. Já se chci soustředit na elektronické cigarety. Teď jsou v rámci regulace eh, považovány za obecné zboží, ale je to dost eh, obtížné. Myslím si, že to není možné je mm, dost pravděpodobné, že elektronické cigarety nejsou tak nebezpečné jako obyčejné cigarety, ale vlastně nevíme to přesně. A elektronické cigarety musí být regulovány stejně jako jsou všechny jiné produkty, které obsahují nikotin. Takže elektronické cigarety musí být regulovány v rámci té nové legislativy o zdravotnických prostředcích, protože tím pádem potom také musí dodržovat určité standardy, budou kontrolovány a tak dále. Co se týče um, trhu, jde o to, že pokud budou lidé kouřit byť i ty elektronické cigarety a ostatní to uvidí, tak to prostě povede k navýšení eh, kouření obecně. Dále musí se regulovat naprosto všechny produkty, které obsahují nikotin. I když jsou to třeba produkty, které napomáhají tomu přestat kouřit, musíme k tomu všemu přestupovat stejně a musíme být velice přísní. Děkuji teď paní Rebecca Taylor, jedna minuta. Děkuji za slovo. Souhlasím se s pravodajkou a také i s ostatními, kteří již e, vystoupili. Souhlasím s tím, jak má vypadat ta nová krabička, o tom už nechci hovořit. Chtěla bych jenom říci, že jsem zmatena jednou věcí, Eh, je tam vlastně eh, je tam článek 13, který hovoří o tom, že tam ten sypaný tabák musí být minimálně v balení 40 gramů. Takže mě zajímá, proč vlastně je zde toto opatření. Dále, co se týče různých eh, zařízení nebo různých věcí, které obsahují nikotin, což jsou ty elektronické cigarety, tak ve Spojeném království máme důkazy nevládních organizací proti kouření a také odborných asociací, se ukazuje, že tam vlastně jsou určitá nebezpečí. Já se však nejsem jistá, zda nejlepším řešením je přesunout ty elektronické cigarety do zdravotnických prostředků. Musíme prostě zajistit to, aby elektronické cigarety nebyly přitažlivé pro nekuřáky a aby se nestaly něčím vlastně běžným. Takže si myslím, že by třeba jste mm, měli být tam místa, kde se zakazují uh, Eh, kde je zakázáno kouření, také byste měli být stejný věkový limit ve všech členských státech, věk, eh, tedy limit na věk, od kterého můžete kouřit nebo si koupit cigarety. Děkuji, nyní pan Bohuslav Sonek. Bohuslav Sonek, 1 minutu 30. Máte 1,5 minuty, vážený pane kolego. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych obrátil vaši pozornost na jeden aspekt, o kterém jsme se zatím nezmínili. Evropská komise ve svém návrhu hovoří, že by tam mělo být určité omezení, pokud je na tloušťku um, cigarety. Nehovoří o délce, pouze o průměru. A já se ptám, proč. Toto je podle mého názoru jedna z věcí, mm, kterou často citují ti, kteří se vysmívají Evropské unii a tvrdí, ano, vy tam prostě rozhoduje o tom, jak má být zahnutý banán a okurky a podobně. Čili já prostě si myslím, že zde zacházíme příliš daleko, pokud jde o zásahy na trh. Dvě otázky na komisi. Asi zřejmě je zde důvod, proč Kanada a Spojené státy se rozhodli ponechat tu mentolovou příchuť cigaret, i když omezili ostatní aspekty. Podívejme se na to ještě jednou, protože mentolové cigarety jsou prostě nesmírně přítomny na našich trzích. A další otázka na komisi. Komise tvrdí, že přijde s takovou novou metodou boje proti nelegálnímu boji, proti nelegálnímu obchodování s cigaretami. Co máte na mysli? Děkujeme, pan Líze. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Lindě McEwen i panu Florencovi za EPP. Já podporuji návrh komise v základu, ale myslím si, že některé detaily ještě musíme doladit, například standardní velikost balení, nevím, jestli ji nezbytně potřebujeme jsem proti nějakému dramatickému zpřísnění. Já myslím, že pan komisař Berg eh, předložil dobrý kompromis. Co se týče e-cigaret, neměli bychom je zakázat ani zadními vrátky. Myslím si, že některým kuřákům to může pomoci při odvykání, ale potřebujeme zde regulaci a proto musíme najít dobré řešení. Podporuji ano rozpak v tématu dotací, možná to neví úplně každý, ale tento parlament bohužel prostřednictvím hlasí náš eh, některý z nás eh, se rozhodli zavést opět dotaci. Předseda, je asi problém s italským tlumočením. Nevím, jsou zde italští kolegové, kteří mají problém s italským tlumočením. Je to tak? Nebo už italské tlumočení funguje? Dobře, takže žádné Itale zde nevidím, tak můžeme pokračovat bez italštiny a problém technický se vyřeší tak italští lobbysté jistě rozumí anglicky a já budu pokračovat, ale prosím přidejte mi řečnický čas. Takže dotace tabáku. Bohužel, ne, všichni to intenzivně sledovali, bohužel parlament eh, minulý týden schválil znovu zavést dotaci tabáku a zde musíme doufat, že rada tuto věc ještě odstraní. Co je pro mě nejdůležitější, je ochrana před pasivním kouřením. Myslím, že můžeme vylepšit ještě návrh komise, protože ta varování, která není, tak máme na mysli a mělo by se to upravit cestou komitologie. Já si myslím, že to patří i do právního aktu. To varování je orientované hlavně na kuřáky a na hrozby pro ně. To je důležité, aby se bránilo začínání kouření u mladých lidí, ale já bych potrhli eh, hrozby pro třetí osoby a pro děti. E, jsou různé e, jsou různé příklady, například příliš brzy narozené děti nebo náhlé úmrtí e, miminek. To jsou případy, které můžeme přenechat komitologii. Dobře. A nyní má slovo paní Parvanová a potom Smerker, takže paní Parvanová. Děkuji, já zde budu první, u kterého asi řeknete, že jste střed zájmu, protože já jsem lékařka a řeknu, že tabák škodí, že také vytváří závislost, že zabíjí, mm, takže já jsem proti tabáku a jsem plně pro redukci kouření a chtěla bych apelovat na všechny kolegy, aby šli eh, aby pokud zde mají určitý střed zájmů, tak aby eh, to řekli, aby řekli, že se snaží třeba chránit zemědělce nebo, eh, pardon, nebo buď zemědělce nebo výrobce, nebo lidé, kteří, eh, lidi, kteří zde pracují. Já bych chtěla podpořit paní Lindu McCavan. Chci říci, že cílem této směrnice je snížit počet kuřáků a vlastně zachránit 2,5 milionů lidských životů, eh, které by za pět let jinak zemřeli. Um, ehm, pak hovořili jste asi o pěti tisících pracovních míst, to si myslím, že si musíte sami porovnat, co je důležitější. Zatím se neukazuje, že by samotný tabákový průmysl s námi chtěl nějak spolupracovat v tom, jak snížit počet kuřáků. Oni chtějí přilákat nové kuřáky, chtějí navýšit své zisky a to právě všechno chceme změnit, chceme to zvrátit. Proto apeluji na všechny kolegy i na všechny lobbysty, kteří se tak různě eh, tady potulují po parlamentu nebo kolem parlamentu a snaží se nás trošku eh, ovlivňovat, snaží se s námi o tom hovořit, tak já říkám, pokud se vám toto nelíbí, tak tedy navrhněte sami taková opatření, která e, ochrání tolik lidských životů, jako my těma, těmito návrhy. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit podporu návrhu a podporuji zpravodajku. Je to jas, téma, kde je jasné na prvním místě zdraví obyvatel a my máme možnost zde udělat významný krok. Vítám tento návrh, na který jsme dlouho čekali a také, co se, že tabák by měl chutnat jako tabák a vypadat jako tabák a měli bychom se primárně zaměřit na mládež. Dobrá legislativa, Eh, opravdu znamená rozdíl. Od té doby, co se v mé zemi zakázalo kouření v restauracích, tak se eh, snížil počet předčasných narození. Eh, v roce 2000 5 začalo kouřit 39% mladých, v roce 2011 35, takže číslo se snížilo, ale je ještě příliš vysoké, takže máme prostor pro zlepšení a to prostřednictvím různých opatření, která spolu skombinujeme. A já bych rád pogratuloval i irskému předsednictví. Velmi na mě za mě zapůsobilo, jak přesvědčivě hájili tuto problematiku na slyšení, které se konalo minulý měsíc a irský eh, ministr tehdy řekl, představte si, že tabák by byl nový výrobek, tak bychom ho nikdy neschválili, protože je jedovatý, je škodlivý a má smrtící účinky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Jolanta Ibner. Jak už řekl kolega nebo kolegyně, naším cílem je lépe ochránit zdraví evropských občanů. A musíme také zajistit to, aby lidé, mladí lidé vůbec nezačali kouřit. V těch návrzích Evropské komise pár lidí pár věcí chybí. Vůbec se nehovoříme třeba o dostatečném vzdělání, o osvětě a bez té osvěty se nám nepodaří pokročit vpřed. Dále hovoří se o subsidiaritě, ale například je zde to, že v různých členských státech jsou eh, rozličné různé věkové limity, od kterých si můžou lidé kouřit, eh, koupit eh, tabáky. Takže si myslím, že bychom měli třeba zavést takový jednotný limit 18 let. Pak se hovoří o tom, že Kuřáci jsou často nemocní, zejména v té pozdější fázi. Tak proč tam třeba, proč tady nemáme třeba nějaký povinný speciální zdravotní systém zdravotního pojištění pro kuřáky? A pak chci ještě upozornit na nákup přes internet, protože přes internet si můžete koupit cokoliv, zadáte tam, že vám je sice 14 let, ale zadáte tam, že vám je 21 let a pak si můžete koupit ty cigarety přes internet. A kdo to pak bude kontrolovat? Kdo to zkontroluje? Pokud chceme skutečně bojovat s kouřením, tak musíme ošetřit šetřit i všechny tyto věci. Musíme chránit všechny mladé lidi. A navíc také souhlasím s tím, že by zde vůbec neměly být takové ty atraktivní krabičky, které vypadají jako cukroví nebo jako rtěnka. Musí to prostě vypadat vždycky jako cigarety. Děkuji, pan Sabrně. Uh, Disons-le, l'industrie du... Vážený pane předsedo, ano, samozřejmě, že vidíme zde ten komerční svět, civilizovaný svět, Eh, a vidíme, jak se tabákový průmysl chová. Podle mého názoru v podstatě jako kriminální průmysl. Ano, protože vidíme, že asi 6 milionů lidí umírá ročně, 700 tisíc lidí umírá v Evropě, dokonce možná 8 milionů to bude v roce 2030. Čili jak to zvrátit? Měli bychom udělat opravdu velice striktní opatření. Ovšem, my jsme politici, političky. A proto bychom se měli i kritizovat v podstatě sami sebe, neměli bychom být pokrytečtí. Pokud jde o mm, malou obchodníky, producenty a tak dále, prostě v podstatě často má, vedeme takovou klientelistickou politiku, nezodpovědnou. My prostě musíme všichni podpořit tuto směrnici. Tuto směrnici, se kterou přichází Evropská komise a kterou podporuje naše paní zpravodajka. Já osobně bych rád předložil několik posměvacích návrhů s cílem posílit, rozšířit eh, působnost této směrnice na všechny produkty, pokud jde o aromata, pokud jde o příchutě, reklamu a tak dále, dále zvýšit ta zdravotní varování. Prostě nesmíme zde povolovat takové ty deriváty, produkty, například slim cigarety, které prostě udělají tolik zla jako ostatní cigarety. Děkuji. Pavel Pok. Pan Sabrnok a pan Pavel Plot poté. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já plně souhlasím s převážnou většinou věcných konstatování o škodlivosti tabáku pro zdraví. Také jsem lékař, jsem nekuřák a nemám žádný konflikt zájmu. Plně podporuji všechna opatření na ochranu dětí a mladistvých před vystavením škodlivých účinků jakýchkoliv drog, nejen tabákových výrobků. Ale nesouhlasím s tím, aby byla zdravotní politika členských zemí Evropské unie řízena jednotným rozhodováním z Bruselu. V případě, který projednáváme, k tomu není ani věcný, ani právní důvod a na tom hodnocení se shoduji s vládou mé země, s poslaneckou sněmovnou i se senátem, které v tomto směru přijali již svá rozhodnutí. Sama zpravodajka i jiní řečníci jasně doložili, že jednotlivé členské země mohou a umí účinně rozhodovat o péči o zdraví a ochraně občanů před tabákem. Není žádný věcný důvod, pouze politický k tomu, aby byla tato ochrana zdraví harmonizována z Bruselu. Členské země a jejich parlamenty nejsou ani hloupější, ani méně odpovědní než my zde. Děkuji. Pavel Pok a Děkuji, pane Podstru. Děkuji, pane předsedo. Předně chci poděkovat paní zpravodajce za osobní statečnost. Bude ji potřebovat ona, budeme ji potřebovat my všichni, tabáková lobby už se přestala omezovat na obcházení po parlamentu, chodí nám dopisy od ministrů vlád, šéfů regionů, dokonce některé komory národních parlamentů se pokusili procedurálně zastavit eh, projednávání směrnice s absurdní námitkou proti porušení principu subsidiarity. Ten politický tlak je velmi silný, konec konců slyšeli jste mého předřečníka. Je to hrozně jednoduché, přátelé. Tabákovému průmyslu ročně zemře 700 tisíc zákazníků na následky kouření a potřebuje je nahradit. Akvizice probíhá z mladých lidí, podle statistik zároveň jdou nahoru prodeje ochucených cigaret, cigarety s mentolem umožňují vdechovat víc kouře, příchotí potlačují šok z vdechnutí a usnadňují start. Fakta jsou jasná, marketingové triky tabákového průmyslu je třeba eliminovat, jak to jenom jde. Komise připravila v tomto směru kvalitní návrh. Zde v Evropském parlamentu ho projedná výbor pro životní prostředí, nikoliv nějaké ministerstvo zemědělství. Takže pojďme se bavit jako ti, kdo zastupují zájmy evropských občanů v oblasti zdraví a životního prostředí. Děkuji. Pilar Ayuso a danach Sophie Okuni. Paní Ayuso, potom paní Okuni. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče zdraví, lze jedině podpořit to, co zde už zaznělo, takže plně souhlasím s předřečníky, ale dovolte mi ještě doplnit něco, co už jsem říkala také komisi. Je třeba harmonizovat směrnici a dodatkového protokolu o nelegálním prodeji tabákových výrobků. Je to článek 14 směrnice, tam ještě není dostatečná formulace pro harmonizaci s tímto protokolem. Eh, z roku 2012, už to ratifikovala na 26 členských zemí a přes 140 zemí světa. Je třeba zajistit harmonizaci těchto dvou textů. Potřebujeme mít jasná eh, bezpečná pravidla, která budou bránit pašování tabáku a budou zavádět jasné kontroly. Informační kampaně jsou důležité, je třeba do nich investovat, chodit do škol, mladým lidem říkat, jak škodlivé tabákové výrobky jsou. Co se týče dotací, které zde zmínil pan Líze, no je to dotace pro určitý druh pěstované plodiny, nejenom pro tabák, ale například i pro dotovanou, existuje i cukrová řepa, která je dotována cukr je také škodlivý. Děkuji za slovo. Já vás poprosím o trošku více času, vážený pane předsedo, protože zde zastupuji i paní Françoise Groster až poté několik svých poznámek. Dobře, minutka a půl. <laughs> No, dobře, děkuji. Čili ano, v této směrnici bychom měli reagovat na přímo na kořeny těch problémů. Vidíme zde čísla velice jasně. A mm, paní François Grosset, je jí velice líto, že se nemohla eh, být na našem jednání, na jiném jednání. A ona prostě si přeje, abychom se zabývali především prevencí, různé kampaně, preventivní kampaně v členských státech, měli bychom jim pomáhat, měli bychom eh, vést osvětové kampaně, tak aby jsme těmi kanály informačními opravdu zacíleně reagovali mm, na různé skupiny a tak dále vy, vybrat si ty vhodné kanály, které by, kterým bychom se dostali k mladým lidem, kteří nejvíce uh, jsou ohroženi. Dále mediální kampaně, masové kampaně, které by mohly mít opravdu velice pozitivní dopad v srovnání s jinými opatřeními, zdravotními opatřeními v rámci boje proti tabáku. A zde prostě chceme se zabývat i touto problematikou. Já si myslím trošku i takový pedagogický přístup v našich školách. Prostě neměli bychom mm, mm, jak mm, jenom to Eh, navrhovat eh, jednotlivým státům, ale přímo to vnucovat ehm, státům, aby opravdu ve školách vysvětlovali, že i elektronické cigarety jsou skutečně škodlivé a tak dále. Čili vytvořit určitý rámec na základě vědeckých eh, důkazů a tak dále, protože v některých členských státech prostě elektronické cigarety jsou považovány za běžné cigarety, v jiných jako jakýsi, řekněme, léčivý nebo medikální produkt a tak dále. Prostě potřebujeme dostatečné informace a nyní označování, pane předseda, už opravdu Eh, končím. Ano, to je v podstatě, ano, eh, mm, když tabákový průmysl prodává úžasná pouzdra například z úžasných materiálů, který, kam si schováte ten balíček a vůbec nebudete vidět, co na něm bylo, hm, tak prostě to nevím, jestli by pomohlo. To spíše si myslím, že bychom měli zvýšit cenu tabáku. Děkuji, už máme jenom 10 minut, ještě také musí zareagovat komise na otázky, které zde zazněly a také bychom měli dát eh, slovo zpravodajce a měla by mi také čas zareagovat kolegyň a kolegů. Takže já si myslím, že ta rozprava byla dobrá a to téma, které zmínil pan Florence, e-cigarety, to jsou vlastně taková odpařovací zařízení a my zde hovoříme o směrnici o tabákových výrobcích. Já ani nevím, jestli je ten výrobek správně zařazen do této směrnice. Možná, že by i komise mohla reagovat tady na to. A v minulých týdnech jsem se dozvěděl, že celá řada bývalých kuřáků právě používá k odvykání kouření a že Tabákový průmysl má samozřejmě velký zájem na tom, aby tento produkt také docela rychle zmizel. A co tady navrhuje komise, je to vybrané jako zákaz produktu nebo ne? Nejsem si úplně jist tím, jak to vypadá, ale Linda McEwen už říkala, že se k tomu zpracovává studie a já si myslím, že celá řada kolegů to takto vidí, že zde komerční zájem to stáhnout z trhu ale jistě jsou zde otazníky. Takže já si myslím, že ta dnešní rozprava byla dobrá a je také dobré, že začala komise. A když už o tom hovořím, tak dávám slovo panu Dominikovi Šnichlosovi. Pět minut, pokud možno, aby paní zpravodajka měla také pět minut. Já vím, že to je skoro nemožné, ale prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji za slovo, pane předsedo. Otázka. Ano, pokud by vlády, za vlády mohou jít eh, ještě dál, například do toho uniformního balení a tak dále. My to máme v článci 41 a 24. Tři, tam je to možné. Hmm, potom je to ta otázka eh, toho švédského tabáku, žvíkacího tabáku, tam se to týká umístěvání na trh a ne regulace eh, tohoto Eh, produktů. My zde regulujeme spíše to eh, označování na krabičkách a tak dále. A zatím ještě nerozšiřujeme eh, to, tuto směrnici na přísady. A dále dálkový prodej z ekonomického hlediska, přeshraniční prodej, dálkový prodej nemá žádný smysl, čili my tam ještě ale to, zabýváme se touto otázkou. Ovšem zákaz by asi byl méně efektivní, než mm, protože prostě je nesmírně obtížné kontrolovat tuto problematiku. A my prostě chceme, aby naše, náš návrh byl v souladu s eh, pravidly na vnitřním trhu. Elektronické cigarety. Mnoho kolegů se tomu věnovalo. Proč eh, to zahrnujeme do této směrnice? Nikotin, elektronické cigarety. Ano, to v podstatě je to mm, propojeno, je to v podstatě určitý náhradní produkt pro tabákový výrobek, čili my máme pocit, že to prostě patří do této směrnice o tabákových výrobcích. Dále no, otázky ohledně ochrany, bezpečnosti. Linda McEwen se o tom zmiňovala, možnost rychlého varování a tak dále. Lidé, mm, především děti, děti by mohly zemřít, kdyby, řekněme, mm, ústně požili náplně do těchto elektronických cigaret. Ano, většinou se to pojím, většinou jsme mysleli, že to budou pouze bývalí kuřáci nebo ti, kteří se snaží prostě odvykat a tak dále kouření. Ovšem nyní se to mění na jakýsi životní styl, takže je to problém. Máme zde maďarskou studii z května 2012 13 až 15 mladých Maďarů právě používá elektronické cigarety a mnoho z nich vůbec nekouří. Ovšem ta, ta, ta náhradní prvek tam je rovněž um, adiktivní a v podstatě později začínají kouřit normální cigarety a to samozřejmě by bylo šílené. 20 polských mladých lidí již experimentovalo s elektronickými cigaretami například taky. A poslední bod my nechceme, aby elektronické cigarety úplně zmizely z trhu. Ne, to vůbec ne. Pokud je to účinný prostředek, který by pomohl kuřákům v odvykací kůře, proč ne? Asi bychom to měli podpořit, ale mělo by to být nějakým způsobem regulováno v určitém bezpečném prostředí, regulační rámec. Podle našeho názoru je ta mm, legislativa pro farmaceutické výrobky No, různé terapie, víme, že jsou zde rovněž možnosti, eh, možnosti odvykací kůr a tak dále. Musí tam být ehm, ehm, konkrétní informace, jakým způsobem teda, kolikrát, ehm, v jakých dávkách a tak dále. Tam jsou rozdíly mezi spreji a, a náplastmi a tak dále. A nyní slim, teda ty mm, tenké cigarety. To je samozřejmě strategie celého tabakového odvětví, jak získat mladé lidi. O, posledních 4-5 letech o 50% vzrostl prodej těchto cigaret proti všem trendům, čili je jasné, že tyto produkty, které prostě jsou tak úžasně vypadající, které prostě jsou tenoučké, ty cigarety, vlastně je to takové lákadlo, je to určitý elegantní produkt, vypadá to jak rtěnka nebo parfém, tím prostě se snaží zacílit mladé lidi a to prostě nemůžeme podporovat. A ta, ty doutníčky, ano, cigarýla, Mm, potenciálně ano, měli bychom mm, je zde určité opatření, pokud by se zvýšil prodej těchto produktů, máme možnost reagovat. A dále ten zákaz v těch prodejních místech, to znamená, aby to nebylo úplně viditelné, tyto produkty. Ano, to o tom se několik z vás se o tom zmínilo, mohlo by to být užitečné. Všem toto je směrnice o produktu, o tabákových výrobcích a ne něco, co by organizovalo prodej, proto nám to sem trošku nezapadá, možná spíše do směrnice o reklamě. A dále reklama, regulování reklamy, přesně ze stejných důvodů, jak jsem se o tom předtím zmínil, nejde o směrnici o prodeji, ale o tabákových výrobcích, proto to sem nepatří podle našeho názoru. A dále teda ty Eh, kompozita, nebo, nebo teda to, jak tam navrhujeme vlastně pro, pro ten sypaný tabák, ty váčky, mm, těch 40 gramů a tak dále. Máme tam trošku jiný přístup k, k tabáku pro doutníky a mm, sypanému tabáku. Mm, jiné, myslíme si, že prostě by tam měly být trošku v jiném balení, pokud jde o ty krabičky a prostě když Hm, mladý člověk prostě asi si nebude sebou nosit krabičku, která má 200 gramů, tak i z toho důvodu jsme se o to snažili. A dále věková omezení na základě článku 114 si nemyslíme, že by to bylo možné, proto je to kompetence pouze členských států a my na evropské úrovni zde nemáme právo zasahovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Šnichosi. Vy jste to také Eh, zmínil, když se třeba vyplní, vypijí ty náplně, že to je velké riziko otravy, nebo také třeba, když se někde válí, nedopalky, třeba někde na hřišti, tak ono je to také nebezpečné pro malé děti, ale takže ono toto srovnání si myslím trochu pokulhává. No nicméně, nyní má slovo paní zpravodajka, aby promluvila na závěr pane předsedo. Myslím si, že už mohu být stručná, protože proběhla velice dlouhá rozprava. Chtěla bych poděkovat eh, všem kolegům. Vypadá to tak, že většina z vás podporuje novou legislativu. Je zde ještě pár otázek, které se musí vyřešit. Musí se proběhnout ještě podrobná rozprava o těch elektronických cigaretách. Možná bychom si ještě jednou měli vyslechnout odborníky. Máme k dispozici naše studie, ale možná bych ještě třeba mohla uspořádat nějaký speciální seminář, který by se týkal pouze elektronických cigaret. Co se týče prodeje přes internet, o tom hovořila paní Hibner, souhlasím s tím, že to je ožehavá otázka. Vím, že například je několik, otáze, eh, několik zemí, třeba v Německu, tam stačí prostě vložit nějaké údaje o svém věku a můžete si nechat eh, zaslat eh, cigaret, kolik chcete. A dokonce vím, že v některých zemích prostě se rozdávají cigarety zdarma v nějakých nočních podnicích, na diskotékách. Takže to všechno jsou ještě problémy. Pak zde Jeden kolega mm, řekl, že je zvláštní, proč USA a Kanada nechali právě mentol na trhu. No a je to tak, že vlastně je to tak, že oni tam ten mentol ponechali prostě z důvodu lobbingu. Protože mm, v té době vlastně už, nebo i dnes máme určité Eh, vědecké poznatky, že tedy ty cigarety jsou chutnější s tím mentolem. Také to způsobuje to, že lidé inhalují vlastně hlouběji a že to také je atraktivnější pro mladé lidi, že mladí lidé častěji kouří cigarety s mentolovou přichutí. Takže USA sice nezakázali tu mentolovou příchuť, ale představte si, co to teď děje. Teď vlastně Světová obchodní organizace je žaluje, protože tím, že tu mentolou chuť vynechali z toho zákazu, tak teď je snad Indonésie nebo někdo v Indonésii vlastně žaluje. Takže si musíme dát velký pozor, protože pokud tam necháme nějakou výjimku, nějakou příchuť bychom nechali stranou, tak to může být pak velice obtížné. Neměli bychom dovolit to, aby se nakonec ty aktivity lobbystů vkradly nějakými zadními vrátky. Vím, že je zde několik členských zemí, které vyrábí mentolové cigarety, takže si e, toto uvědomte. Také jsem si vyslechla i e, názory místních tady vlastně lékařů mezi vámi. Myslím si, že už jsem se snad vyjádřila ke všemu. Ještě jste celá řada z vás upozornila na nutnost většího počtu různých osvětových informačních kampaní. Samozřejmě s tím souhlasím, ale my prostě není v naší moci říci členským zemím, musíte vést osvětové kampaně zacílené na děti nebo na mládež. My prostě mm, můžeme říci, že třeba ty obrázky, ta obrazová Obrazové varování by mělo ty děti odradit. Samozřejmě, že nevíme, jestli tomu tak skutečně bude v budoucnu, ale možná, že třeba to odradí alespoň někoho, alespoň některé děti nebo některou mládež. A pokud eh, teď v této chvíli odradíme některé mladé lidi od kouření, tak jak jsme slyšeli od komisaře, už není příliš pravděpodobné, že by začaly kouřit ve vyšším věku eh, kolem těch 25 let. Takže si myslím, že bychom jste měli mít nějaký systém komplexní kontroly. Neměli bychom se nechat ovlivnit lobbysty. My musíme prostě dělat něco, co můžeme dělat zde z naší pozice europoslanců, ale pak jsou ještě další věci, které mohou učinit členské státy a místní vlády a všichni bychom měli společně usilovat o stejné cíle. Děkuji, to bylo krásné závěrečné slovo, Lindo, děkuji, bylo to velmi dobré. Uvidíme se v 15 hodin, tímto jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání a čeká nás následující harmonogram.